takže zahajujeme náš seminář o odborné přípravě soudců. Nejdříve chci poděkovat těm, všem těm, kteří jsou dnes přítomni, protože je to významná chvíle pro vzdělávání v soudnictví. My a zejména výbor Jury Evropského parlamentu jsme tu chtěli vyvinout metodu i pro tento seminář, Ten dnešní seminář je trochu speciální. Je to neformální setkání, které se bude věnovat obsahově těm věcem, které vznikají v posledních měsících a letech nejlepším postupům, které mají mnohé členské státy. Jde totiž o to, že se musíme vypořádat s problémem vzdělávání v oblasti soudnictví, nejen pokud jde o soudce, ale také o právní zástupce, soudní úředníky a další. Tady musíme sledovat eh, způsob, který by měl být inovativní. Náš úkol totiž není jenom v tom, abychom informovali v oblasti vědomostí, které se neustále rozšiřují a které se týkají soudnictví a oblasti spravedlnosti a jsou s nimi ve spojení. To je jedna věc. A také musíme sledovat předpoklady pro vzájemnou důvěru. Musíme vytvořit podmínky pro tuto vzájemnou důvěru. O to totiž jde v oblasti soudní spolupráce v Evropě. Nejde jenom o sjednocení soudnictví v různých eh, oblastech členských států, ale jde také o to, abychom vytvořili jednotu na základě pilíře vzájemné důvěry právní výbor Evropského parlamentu a i Evropský parlament jako takový schválil důležitou změnu v této oblasti a proto jsme chtěli navrhnout také pilotní projekty. Dnes budeme hovořit i o nich. A jde o to vytvořit nové modely rozpracovat je tak, aby se vytvořila soudní mentalita. V současné době máme stokholmský program, máme Lisabonskou smlouvu, která uznává, že stokholmský program platí. Výbor tady chtěl být takovou hnací silou, aby na základě těchto nových skutečností se kompetence i politika v oblasti vzdělávání, v oblasti soudnictví, soudní spolupráce v občanských i trestních věcech rozvinula. A to je cesta, kterou jsme se vydali. Proto abychom vytvořili skutečnou evropskou justici. Soudci, právníci a notáři v Evropě mají podobné pocity, ale mělo by jít také o strukturovanou justiční kulturu navzdory různým kulturním systémům, navzdory různým soudním systémům. Společná justiční kultura je základem pro konkrétně strukturovaný evropský soudní prostor, který bude také efektivně fungovat. Evropská justice musí samozřejmě dodržovat zásady subsidiarity, těm podléhají i soudci v celé oblasti a na celém území Evropské unie. To by také mělo zintenzivnit a podpořit vzájemnou důvěru a dalším krokem by potom byla vza, bylo vzájemné uznávání eh, rozhodnutí soudů z různých soudních systémů. Národní soudnictví se musí zapojit eh, tak, abychom dosáhli tohoto společného cíle. To je první nástroj, a k tomu potřebujeme znát eh, dobře právní prostředky a omlouvám se, i když to zní banálně. Považujeme to ale za velmi důležité, protože k tomu potřebujeme také znalost cizích jazyků. A dominantním cizím jazykem je tady angloamerický jazyk a je to v podstatě latina současné společnosti. Je to předpoklad, bez kterého vzájemné uznávání nemůže existovat a vzájemná důvěra také ne. Musí to být jeden z úkolů, na kterých, které musíme konkrétně rozvinout. Chápu, že určité tradice, určité mentality eh, se k tomu budou stavět spíše rezervovaně. Vidíme ovšem, že je nezbytné, abychom takto postupovali, tak abychom vytvořili eh, společnou mentalitu, abychom si vzájemně rozuměli, abychom pochopili různé systémy, různé tradice to jsou ty pojmy civil law a common law, které opakovaně slyšíme. A tady je znalost jazyka důležitým nástrojem. Evropský parlament a právní výbor v tomto roce trvali na tom, aby se postupovalo přístupem bottom-up. To znamená, že v některých případech se vzdělávání, které se týkalo zejména informačních kurzů, se bude muset profesionalizovat v oblasti práva a členské státy musí společně se účastnit tohoto vzdělávání, protože jsou protagonisty tohoto přístupu. Pouze členské státy a jejich organizační formy, když je zapojíme a když se zapojí, zapojíme vlastně všechny a nejen jednotlivce, kteří budou privilegovaní a kteří by mohli cestovat tam a sem. Je to důležité, ale e, ti, kteří jedou z jedné země do druhé, aby tam získali vzájemné poznatky a zkušenosti, těch není nikdy mnoho. My jsme měli výměny tak jako v oblasti Erasmu, ale tady je to samozřejmě trochu jiné. Těžko srovnávat s obecným vzděláváním studentů, ale v dobách finanční krize musíme využít existující struktury a nové technologie, protože přístup k soudním dokumentům a rozsudkům musí jít i přes databáze a potřebujeme dobrou znalost jurisprudence na úrovni společenství. K tomu potřebujeme tedy ty struktury vzdělávání, abychom tyto výsledky dosáhli. V některých členských státech jsou dobré zkušenosti a toto zasedání by to mělo doložit. měli bychom eh, porovnat také různé postupy, liší se a my tím získáme znalosti o dalších systémech a tak dokážeme zahájit dialog. A nakonec také se můžeme podívat na různé návrhy, tak aby právní výbor mohl pokračovat ve své důležité práci v této oblasti. Rád cituji Eurinf, což je nizozemský případ. Nás to inspirovalo, nechci ale opominout další státy, například také Itálii, Belgii. To jsou země, které vyjádřily svoji ochotu vytvořit podmínky pro skutečný dialog mezi soudci a advokáty dialog, který eh, půjde přes hranice a to v různých formách a podobách, například také s využitím moderních technologií, ale tak, aby byl opravdu profesionální, tak, aby každý, kdo působí v oblasti justice, se mohl naučit ty nejdůležitější věci. V rámci organizace která vůbec ekonomicky takovéto možnosti nabízí samozřejmě. A teď dám slovo kolegyně, kolegyně která zastupuje a je místo předsedkyní výboru pro občanské svobody, justici a vnitř. Děkuji, jenom stručně. Tady vítám všechny, paní komisařku a další významné hosty, kteří nám pomohou k hlubšímu vhledu do této problematiky. Pan eh, López Kariva, který je předsedou eh, právního výboru, tady dnes bohužel nemůže být, takže já mám tu čest ho tady dnes zastupovat. Libe se zabývá problematikou trestního práva. Zvláštní pozornost věnujeme odborné přípravě státních zástupců, soudců a soudního personálu a naprosto souhlasím s panem Perlingerem, že škol, odborná příprava, školení je jedním z významných nástrojů, které umožní zlepšit situaci v eh, soudnictví. A dnes tedy se také vyslechneme, jak je kvalita této odborné přípravy hodnocena. Já se s vámi ale podělím i určité zklamání, protože my jsme uvedli, udělali průzkum mezi soudci v trestně právních záležitostech, eh, v tom smyslu, jak jsou spokojeni. A tady vidíme významnou návaznost eh, tedy nebo spíše to zklamání, které plyne z toho, jak je uplatňována evropská legislativa a do jaké míry je to v souladu se základními lidskými právy. To je problém, který se tady asi ještě objeví. A Libe také připravuje zprávu o střednědobém přeskumu stokholmského programu, včetně hlavních směrů pro poststokholmské období s důrazem kladeným na odbornou přípravu soudců za eh, financování Evropské unie a, a také se budeme zabývat eh, problematikou takzvaného kodaňského dilematu, o kterém budeme hovořit s paní eh, komisařkou. Čili eh, jde vlastně o ty třecí plochy mezi základními lidskými právy a evropskou legislativou. A ještě jeden důležitý aspekt. Je jasné, že Evropská unie by měla zavést systém hodnocení toho, jak je uplatňováno právo v jednotném prostoru svobody, spravedlnosti a obrany. A víme, že se tím zabývají relevantní instituce, jako je Evropská komise, ale i my budeme klást otázky v tomto směru. Čili já se tedy těším na všechny prezentace a na to, že naberu nové poznatky. Thank you very much, Kinga. <clears throat> I, I'm, I'm very much pleased. A je mi potěšením, že dám dát tedy slovo paní komisařce, paní Vivian Redingové, místo předsedkyni Evropské komise. Thank you, Děkuji, pane předsedo. A dovolte mi poděkovat vám za veškerou práci eh, vaši osobně a také obou dvou výborů, které nám vždy pomáhaly převedení myšlenky odborné přípravy soudců do praxe na úrovni Evropské unie. My všichni víme, že dopad evropské legislativy na každodenní život evropských občanů, ať už jsou to spotřebitelé, podniky, eh, národní politické právní struktury, cokoliv vás napadne, tak vlastně na to má evropská legislativa dopad. Evropské právo není statické, ale je výsledkem dynamických otevřených procesů a otevřené právní interpretace. A to samozřejmě zahrnuje i, eh, nebo tedy má dopad na každodenní život praktiků v oblasti práva, ať už do ostatní zástupce, soudce, eh, soudní úředníky, exekutory a tak dále. Ti všichni tady eh, jsou ve své práci ovlivněni evropskou legislativou. To znamená, že každý národní soudce je vlastně zároveň, nebo měl by být odborníkem na evropskou legislativu, měl by být schopený interpretovat a účinně prosazovat. A to tedy bok po boku s domácím právem. Ve chvíli, kdy máme decentralizovaný systém národních soudců v Evropské unii, je třeba, aby se tito stali odborníky na evropské právo a tím a tak fundovaně plnili své veškeré uh, a závazky a zodpovědnosti. Máme určité základní principy evropského práva, eh, máme to, to právní maximum, já se neodvážím opakovat. Znamená to v podstatě, že soud musí být dobře obeznámen s právem, ale já se ptám, jakou máme jistotu, že naši soudci opravdu znají všechny aspekty práva Evropské unie na té národní úrovni. a zdali tedy nedochází k určitému tření s právní tradicí a zvyky. Zavedení jednotného evropského prostoru spravedlnosti se podaří pouze, pokud zajistíme konsistentní a koherentní přístup k tomu, jak je evropský právní řád uplatňován prostřednictvím našich národních systémů. A to samozřejmě předpokládá, že budeme mít dobře proškolené všechny aktéry právní profese. Jejich odborná příprava je tedy naprosto zásadním prvkem, protože odborná příprava soudců za prvé pozbuzuje vzájemnou důvěru a mezi těmi, kdo uplatňují evropské právo, za druhé tato odborná příprava usnadňuje přeshraniční spolupráci a za třetí nabízí větší míru právní jistoty a bezpečnosti uplatnění práva, a to jak pro řadové občany, tak pro podniky. Možná si vzpomenete, že v roce 2011 Evropská komise odprezentovala eh, takovou sadu ambiciozních cílů, které jsou nyní implementovány, s cílem umožnit polovině všech eh, aktérů právní profese zapojit se do odborné přípravy do roku 2020. A dva roky poté, co tyto cíle byly přijaty, držíme krok s, na, s našimi vytyčenými síly. Použiji konkrétní příklady. Za prvé, síť odborného školení, odborné přípravy evropských soudců, což je nejdůležitější hráč na tomto poli a vlastně hlavní instituce, která nabízí proškolení soudců a státních zástupců na evropské úrovni, významně rozšířila své aktivity mezi roky 2010-2012. Počet státních zástupců a soudců, kteří se účastnili školení organizovaných eh, touto institucí, vzrostl trojnásobně. A když se podíváme na eh, školící aktivity na národní úrovni, počet účastníků vzrostl dokonce ještě víc. zhruba 2400 účastníků nám narostlo až na více než 4000 v roce 2012, což jsou tedy opravdu významná čísla a významná změna, ke které došlo od chvíle, kdy jsme tento cíle v roce 2010 přijali. Za druhé jsme také svědky dobrého vývoje v oblasti odborného proškolení ostatních aktérů na tomto poli a Evropská komise hrdě hlásí naše úspěchy. My jsme je zveřejnili v roce 2011 a dnes tedy bude zveřejněna druhá zpráva na toto téma, která řeší období roku 2012. Já nebudu zacházet do všech detailů, protože ty materiály máte před sebou a můžete si to sami přečíst. Výsledky ukazují, že velice ambiciozní cíle komise proškolit 700 tisíc aktérů v právní praxi do roku 2020 není vůbec nemožný, vzhledem k to, tomu, že více než 64 tisíc takovýchto odborníků již bylo proškoleno v evropské legislativě, případně v národní legislativě jiného členského státu loni. A e, podpora Evropská unie umožnila vyškolit více než 12 tisíc účastníků ze soudní praxe loni. Samozřejmě nestačí to, ale je to daleko víc než v předchozích letech. A tady tady vidíme určitý trend, určitý posun. Proč je důležité mít tahle čísla? Čísla sama nestačí, ale musíme zajistit i kvalitu té odborné přípravy. Velmi často je ta kvalita daleko důležitější než pouhá čísla nebo počty účastníků. A proto ta eh, naše dnešní konference, a já vám, pane předsedo, děkuji za její zorganizování, je dobrou příležitostí k výměně názorů a propagovat nejlepší postupy v oblasti odborné přípravy. Pilotní projekt na téma evropského Evropské odborné přípravy soudců, který navrhl Evropský parlament v roce 2012, významně přispěje k tomu, aby byly identifikovány a nejlepší postupy a následně sdíleny informace o nich. A tady já jsem velmi vděčná panu eh, předsedovi Berlingerovi a paní Macony za tuto iniciativu. Nyní tento pilotní projekt eh, převádíme do praxe. Vyhlásili jsme eh, veřejnou soud, dáme o tedy abyste nám nabídky toho, jak mají vypadat nejlepší postupy v oblasti odborné přípravy v Evropské unii. Jde o odbornou přípravu zaměřenou na různá témata, na různé, různou výši instance v evropských eh, institucích. Je to tedy zaměřeno na soudce, státní zástupce, soudní úředníky, právníky obhájce a tak dále. A když se podíváte na ta čísla, tak vidíte, že už tedy kráčíme správným směrem, všechny parametry se daří plnit a my musíme toto úsilí udržet i v nadcházejících letech. A víme, že to, čeho se nám podařilo dosáhnout do posud, je potvrzením toho, že jdeme správným směrem, ale samo o sobě to nestačí. Je třeba se snažit víc, Například mám takový konkrétní nápad rozšíření té evropské sítě odborné přípravy eh, i ve smyslu vybudování skutečné kamenné instituce, která by se tím zabývala. Pokud jde o odbornou přípravu státních zástupců, soudců a Eh, soudních úředníků. Je třeba uspíšit jejich odbornou přípravu, zvláště u těch instancí, kde se pravidelně setkávají s evropskou legislativou. A se všemi aspekty spravedlnosti. Je to cíl, který jsme si dali a teď je třeba, aby byl uplatněn i v praxi. A já vám musím říct, eh, že ta nová legislativa která je vlastně neustále zaváděna do praxe, představuje skutečnou výzvu. Je třeba ji implementovat do národní legislativy a z toho také vyplývá, že je třeba se zaměřit především na odbornou přípravu soudců a v tomto ohledu přicházet i s novými nápady, jak posilovat evropskou dimenzi a přicházet s novými myšlenkami a nápady, které já doufám přijdou dnes od vás. Já se tedy těším na ten dnešní dialog, protože vy pak jste schopni našim politickým představitelům tlumočit, co je potřeba proto, abychom dosáhli pokroku. Všichni už víme, čeho chceme dosáhnout do budoucna a teď je třeba najít proto ten nejlepší způsob. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní komisařko, děkuji za vaše laskavá slova. A ta čísla, která, která nám představila dnes dopoledne, která jsou skutečně povzbudivá. Musím přiznat, že když jsem viděl ty opravdu ambiciozní cíle, pokud jde o počet soudců a právního personálu, který chcete nebo soudního personálu, který chcete zapojit do, tohoto ško- do těchto školení, do této odborné přípravy, nebyl jsem si úplně jist, že se to opravdu může podařit. Ale ta čísla, která jste uvedla, jsou opravdu povzbudivá. Znamená to, že tedy tohle hnutí nabývá na síle. Nicméně cíl tedy je to stále náročný. Pojďme tedy k první části našeho dnešního jednání, kdy si vyslechneme příklady některých nejlepších postupů. Thank you. Okay. Thank you. Thank you for coming. <coughs> the, the, the first session. První část našeho zasedání proběhne pod předsednictvím soudce Antonia Ticány, který je, eh, který je stále ještě na cestě. Je to tedy eh, prezident eh, první instance trestního soudu. A já bych tedy zatím dal rád slovo panu Rainierovi van Zupfenovi který je eh, předsedou správního soudu a zároveň vedoucím projektu Eurinfra, což je holandská, soud, holandská síť, eh, která umožňuje spolupracovat holandským soudcům v oblasti evropské legislativy a zároveň se jim tuto legislativu snaží přiblížit. Děkuji, pane předsedo. Je mi ctí tady představit naše zkušenosti. Včera a předevčírem jsme jednali se soudními koordinátory o pravidlu 24.7. To znamená, že máte 24 sekund na to, abyste představili základní koncept a pak přidat maximálně 7 slov. Já tady tentokrát, doufejme, mám trošku víc prostoru. A my jsme také dodali písemný materiál. Pokud jste si ho ještě nepřečetli, doufám, že ho aspoň máte a budete mít možnost si ho přečíst. Těch sedm minut, které mám, využiji k tomu, abych představil, co je podle mého názoru naprosto nezbytné na úrovni členského státu, v tomto případě konkrétně Holandska. Já jsem konzervativní, ale ne v politice já rád dodržuji zavřené postupy, pokud jsou dobré a měním něco jen pokud je to naprosto nezbytné, takže moje první výzva zní, neměli bychom věci příliš komplikovat. Odborné školení soudců a Eh, soudních úředníků by mělo nadále zůstat v gestci členských států, protože ta už mají výcviková střediska, která nabízí kurzy, ve kterých je evropská legislativa jedním z důležitých témat, ale je to jenom jedna ze součástí, protože se dá v podstatě říci, že evropská legislativa rovná se národní legislativa a do jisté míry jsou si všechny rovny v členských státech. Také bychom neměli dělat rozdíl mezi výukou evropské legislativy, ať už je to v občanském právu, v trestním právu a podobně. A tímto způsobem postupujeme právě u nás v Holandsku. Čili není třeba věci zbytečně komplikovat, odborná příprava je velmi důležitá, ale je třeba také, aby si soudci uvědomili, že evropská legislativa se v podstatě vztahuje téměř na každý případ, protože se rozšířily kompetence. Nyní už máme trestní právo, rodinné právo, občanské právo, které jsou kompetencemi Evropské unie. A je třeba posilovat povědomí o této skutečnosti mezi našimi soudci. Totež platí o úmluvě o základních lidských právech, což je také velmi důležité. A na půdě koordinátorů včera jsme se zabývali tím, co se stane až Evropa se stane oficiálním signatářem toho právního rámce, který již je uplatňován ve Štrasburku. Mezi další věci, které chci říct, patří, že za prvé je povinností každého soudce neustále aktualizovat svoje znalosti evropské legislativy a ta školicí střediska by to měla umožnit ale je to především osobní zodpovědnost každého soudce neustále se vzdělávat ve věcech evropského práva, protože, jak už jsem řekl, není žádný rozdíl mezi evropskou legislativou, trestně právní, občanskou a tak dále. A já mohu říci, že v 90% judikátu u našeho soudu je vždy nějakým způsobem zainteresována i evropské právo ať už jde o hospodářskou, kulturní politiku a tak dále. Čili tu legislativu musíme znát. A k tomu chci ještě něco dodat. To je tedy takové to první hlavní pravidlo. Soudy a tribunály a skupiny odborníků, které působí na ministerstvech a podobně, musí dát soudcům k dispozici nástroje, které jim umožní studovat tuto legislativu a opravdu ji pochopit. já půjdu ještě dál a řeknu, že to je povinnost, která vyplývá přímo ze smlouvy, protože soudnictví je nedílnou součástí státu a stát musí být loajální vůči Evropské unii a jejímu právu, jejím pravidlům a tak dále. Čili je to opravdu povinnost také pro členský stát, což znamená, že u nás předsedové tribunálu musí dát prostor soudcům, dát vyčlenit finanční prostředky k tomu, aby ti se to mohli dále vzdělávat. Pokud je o přezraniční spolupráci, moje síť Eurinfra je v kontaktu s kolegy z Rumunska, a také spolupracujeme s podobnou sítí v Itálii a poučení. My jsme před pár týdny uspořádali konferenci v Bukurešti, já a kolega jsme tam vystoupili a vlastně eh, tam tady byli zástupci všech těch sítí, které spolu spolupracují. Není to příliš drahé, někteří jsme se mohli účastnit přímo, někteří formou videokonference, ale ono to fungovalo. A byl to vlastně takový první, sice malý, ale důležitý eh, krok ke spolupráci. A my bychom rádi, kdyby toto dále pokračovalo. Pak máme jeden obrovský projekt, do kterého by měli být zapojeni všichni holandští soudci. Je to projekt zaměřený na přeshraniční spolupráci ale já musím říci, eh, že vlastně i u nás v Holandsku soudce, který působí v Amsterdamu, nemá čas jezdit na školení v Hágu, do Hágu, takže já bych apeloval na to, aby eh, ty školící materiály byly k dispozici přímo na obrazovce počítače daného soudce. A to i v rámci přeshraniční spolupráce, která přispívá k budování důvěry, protože tato důvěra je naprosto zásadní Soudci si uvědomují, že vlastně každý den vynášejí judikáty, ve kterých evropské právo hraje důležitou roli. A těch 24 slov na závěr na půdě naší sítě jsme se v uplynulých dvou dnech snažili především najít co nejlepší způsob, jak komunikovat, nejenom tedy o skutkové podstatě, ale obecně, jestliže vznikne nějaký problém, jak to řešit, eh, do jaké míry se můžeme poučit z našich vzájemných zkušeností, jestliže někdo má již zkušenosti z určité specifické oblasti a působí na jihu země, jak může pomoci kolegovi ze severu a tak dále. Eh, zjistili jsme, že je třeba se zaměřit eh, při eh, projektování dalších školení ani ne tak na obsah, na témata, ale spíše na způsob, jakým školit. A pak je také třeba stanovit si určité minimum evropské legislativy, které soudce prostě musí zvládnout předtím, než nastoupí na svůj post. Já, když jsem začínal, tak ten postoj byl úplně jiný. Každý si musel mm, vypracovat, vypracovat na svoji pozici sám, o nic se, jsme se nedělili. Eh, podezřívali jsme ty ostatní, že třeba to neví nejlépe, ale to je postoj, který musíme překonat, abychom vybudovali společný rámec. A položili základ Evropy, ve které soudci vynášejí opravdu kvalitní judikáty. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Zuftene, za váš příspěvek. A nyní bych chtěl dát slovo předsedovi vzdělávacího střediska pro soudce v Nizozemsku. Je to paní Rosa Jansen. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji vám, pane Perlingere, co mohu říci po takovéto krásné řeči kolegy, ale pokusím se ze všech sil. Já tady chci se zmínit o nizozemském přístupu, jak provádíme od odbornou přípravu v Nizozemsku a já jsem předsedkyní eh, orgánu pro vzdělávání a myslím si, že je velice složité věnovat tomuto tématu pouze několik minut, protože je to téma na dlouhé hodiny, ale budu hovořit pouze o nizozemské zkušenosti. Jsem ráda, že se koná toto setkání, protože jednou jeden profesor u nás nizozemskou řekl, že příprava vzdělávání není politickou záležitostí, vlastně s tím nemůžete získat žádné body. A právě proto jsem rád, že toto setkání bylo uspořádáno. To ukazuje, že vy takovéto akce považujete za velice důležité a že příprava přípravu a vzdělávání považujete za důležitou věc, protože to může být motorem dalšího vývoje v Evropě. Chtěla jsem vám říct jednu věc. A vlastně bych chtěla jít do minulosti, protože často uh, budoucnost začíná v minulosti. A já bych se s vámi chtěla podělit o nizozemskou zkušenost, protože mám pocit, že to bylo na počátku 19. 90. let, když jsme začali hovořit v Nizozemsku o tom, jak bychom vybavili a vzdělali naše soudce z hlediska evropského práva. My jsme hovořili s některými fundovanými kolegy u nás doma a já si z toho vzpomínám, že jsme nehovořili pouze o znalosti evropského práva. My jsme hovořili o širších rozměrech, protože když se hovoří o znalosti práva EU, tak je to příliš malý kamínek. Paní Redding hovořila o znalosti eh, evropského práva a hovořila také o tom, jakým způsobem se toto právo a znalosti sdílí. A u nás v Nizozemsku také hovoříme především o schopnosti eh, soudit a provádět eh, soudní praxi. A já se domnívám, že to je to, na co se právníci ve své funkci eh, soustředují. A já si myslím, že můžete sdílet ledasco z hlediska znalostí, ale ne úplně všechno. V 90. letech tato skupina byla přesvědčena, vycházela z určitých e, předpokladů. A my jsme říkali, že evropské právo musí být na stole každého soudce. Nemůžeme se kvůli každé věci obracet na soud v Lucembursku. Musíme se rozhodovat sami za sebe a máme jeden jediný úkol, což znamená rozhodnout případ e, občana či společnosti velice rychle rychle a efektivně a musíme také aplikovat to správné právo. Takže e, právo EU není nic exotického, je to pro mě každodenní chlebíček, protože každý den ho aplikuji. A my jsme si mysleli, že to bude dobrý výchozí bod a říkali jsme si, co je na evropském právu tak složité. E, Soudce musí řešit hodně případů a musí znát celou řadu zákonů, které se často mění takže my jsme si říkali, že e, my jako soudci opravdu musíme zůstat up to date, musíme aktualizovat naše znalosti. A <clears throat> to je také mým úkolem, že já musím být připravená na každý případ, jinak nedokážu vykonávat svou práci. Takže za prvé je to moje zodpovědnost být uh, vzdělán a informován a také jsme rádi, že nás této úloze e, podporovala naše vláda a také vy na evropské úrovni. V tomto okamžiku jsme se rozhodli, že je vždy důležité mít celoživotní vzdělávání pro soudce, my musíme mít naše osvědčení pro naši práci a také jsme si mysleli, že samozřejmě skvělé znalosti e, jsou důležité a také jsme e, dospěli k názoru, že potřebujeme <clears throat> mít určitou podpůrnou přípravu je například jedna evropská agentura či instituce, na kterou se lze obracet. Ale je důležité vědět, na co se ptát v evropském souvislosti. Je důležité se klást důležité správné otázky a pak dostanete také uh, Eh, správné odpovědi. A já tady stále hovořím o roce 92. A my jsme dospěli také k tomu, že určité věci se měnit nemusí, a také jsme zjistili, že technika eh, je velice pokročila v současné době a my máme na jedné straně velkou obrovský přebytek informací. Podívám-li se, podívám-li se na právníky u nás doma, tak mají opravdu obrovské těžkou práci, ale co je především tíží, je nedostatek času a nedostatek vzdělávacích příležitostí. A to je ten hlavní problém, kde najdeme čas na vzdělávání a na odbornou případu, přípravu. A proto musíme přípravu organizovat efektivně. My eh, říkáme, pak budeme muset eh, se připravovat neděli dopoledne. To by byl jediný čas, kdy máme volno. A já se domnívám, že musíme zde postupovat multidisciplinárně, nemůžete přistupovat k tomuto problému jenom z jedné strany. A to platí pro rok 92, tak i pro dnešní dobu. A jinak se nám nikdy nepodaří eh, odborně vzdělávat 700 tisíc eh, právních eh, úředníků v Evropě a to je pouze polovina. A kdo bude tedy vzdělávat tu druhou polovinu, ale doufám, že se nám to také někdy podaří. Již jsem řekla, že také evropské právo musí být eh, vzděláváno a tedy je třeba ho také eh, vyučovat v souvislosti s nitrostátním právem. A je důležité, abychom spolupracovali mezi vnitrostátními soudci, a když tady hovořím o tom, o já tady hovořím také o společném vzdělávání, to jsou komunity soudců, kteří spolupracují, kladou si otázky, odpovídají si na ně a sdílejí judikaturu. Také tady hovoříme o peer reflection groups, to jsou lidé na vysoké úrovni, kteří diskutují o eh, případech, které řešili. A když tady často říkáme, že vlastně řeší také evropské případy, tak si to někdy ani neuvědomují. My se snažíme propojit všechny naše systémy, protože vnitrostátní, tedy národní státy, mají své vlastní systémy, které je třeba propojit a je také třeba vytvořit vyhledávací systém a masky. Pak je tady samozřejmě jazykový problém, nehovoříme všichni všemi jazyky a o tom také hovořil pan předseda Berlín Geringer. A co já bych dále chtěla navrhnout, abychom hovořili o novém přístupu k ke vzdělávání. To znamená, že nechodí nebudeme chodit všichni na kurzy, protože nemáme čas, ale bude se to nazývat více-méně akční vzdělávání. To znamená, že se můžete vzdělávat eh, digitální cestou, tak aby každý mohl se vzdělávat v době, kdy má čas. Například u eh, státních zástupců, to jsme měli tento případ minulý týden. Eh, my se snažíme vzdělávání přiblížit eh, soudním úředníkům, soudcům a státním zástupcům, tak aby ho mohli využívat kdykoliv a vzdělávání bylo stále po ruce. A mám takovou jednu radu, která zní, že nesnažte se prosím znovu vynalézat kolo, protože to často vidíme, také využívat, využívejte moudře státní finance, financování a je především důležité sdílet znalosti a informace a jestliže dostaneme eventuálně malou podporu ze strany evropských investicí, pak se, si myslím, že se nám podaří v následujících dvou letech udělat velké kroky. Takže to vám opravdu mohu slíbit. Děkuji vám. <coughs> Thank you very much. Děkuji velice. Mm, well, workshop mm, some of the ideas we want to, to raise during this discussion. We, we're not inventing, reinventing the wheel, but we remember that we move. V rámci této diskuze nechceme vynalézat něco, co tu ještě nebylo, ale chceme se bavit o těch přístupech, které opravdu fungují. I think that uh, eh, a eh, eh, right way to build up a, a European judgecraft is to build up a European citizenship já myslím, že vlastně správný způsob k tomu, jak eh, posílit funkci soudnictví v Evropě, je prostřednictvím posílení role evropského občana. Protože to evropské občanství se projevuje vlastně nejčastěji právě v, ve formě toho, jak občana ovlivňuje legislativa. A to nejenom u soudu. A proto se o tom bavíme tedy eh, v rámci eh, té debaty o tom, jak má vypadat prostor společné spravedlnosti po stokholmském programu. A nyní tedy dorazil náš pan předseda. Pan eh, Valerio. A teď tedy dám slovo paní, panu Valeriu Onedovi, který je předsedou uh, Vyšší odborné školy pro soudce. Já tady eh, jsem velmi potěšen, že to můžu pohovořit, protože vlastně tato instituce byla založena před rokem v Itálii profesionální. Máme zhruba 9 tisíc profesionálních soudců a státních zástupců a to tedy v obou oblastech občanském i trestním právu dohromady a rozhodují v obou případech. Nejprve eh, musí absolvovat pět let odborné přípravy, poté složit zkoušku a uspět v té eh, soutěže mezi právníky a pak projdou tedy dvouletým odborným školením podle toho, na, ob, na jakou oblast se chtějí specializovat, nebo musí mít eh, doktorát a určitou eh, praxi. Proces jmenování soudce je vysoce selektivní, je založen na tom, že kandidát projde náročnými testy písemnými i ústními. A tedy ti, kteří byli jmenováni soudci, ještě projdou školením, které trvá 18 měsíců, 12 měsíců přímo u nějakého soudu a 6 měsíců ještě doladění na půdě našeho instituce, naší instituce. Nabízíme také tedy, nejenom tedy tuto komprehenzivní školení, ale také krátké kurzy, je, účast na nich je do určité míry mandatorní a každý rok jimi eh, projde 5 až 6 tisíc soudců. Ti se musí účastnit, protože ta účast je součástí jejich periodického hodnocení. Pak tu máme takzvané čestné soudce, ovšem jejich funkce ještě nebyla stabilizována. Tento institut byl založen před rokem, je finančně i organizačně nezávislý a je zodpovědný za veškeré školící aktivity, tedy za to běžné proškolení soudců i právních zástupců v okamžiku, kdy již byly tito jmenováni. A na aktivity tohoto institutu dozírá Vyšší rada pro soudnictví oddělení Ministerstva spravedlnosti. Seven members, six judges or prosecutors and one professor are appointed. Pokud jde o, o tedy o, ten profesorský e, sbor, já jsem tady právě e, vyjmenoval jeho složení, ale to složení je fakultativní, nikdo tam není nastálo jsou, školitelé jsou vybíráni ad hoc z řad právníků, obhájců, soudců, státních zástupců a tak dále. Toto školení je pro soudce, státní zástupce a tak dále úplně zadarmo, protože je financováno státem. Zároveň bychom chtěli také decentralizovat tyto školicí aktivity pokud jde o použité metody a obsahy školení. Navázali jsme na tradici školení, které původně pořádal ta vyš, vyšší rada pro školení v soudnictví, ale nyní se zabýváme i konkrétními aspekty mezinárodního, ústavního, evropského, občanského a trestního práva, Opíráme se především o příklady z praxe a to dokonce i z praxe eh, tedy například vyšetřovatelů, forenzních odborníků a tak, čili z praxe těch, kteří přímo nesouvisí se soudnictvím. Také nabízíme odborné stáže v právních firmách, ve věznicích, a dalších institucích, tak aby se tedy vlastně naši absolventi uvědomili, jak to vypadá v praxi v tomto prostředí. Protože aktivity těchto profesí jsou relevantní i pro aktivity v, v soudnictví. Část Eh, odborné přípravy je věnována diskuzi o nejrůznějších judikátech a konkrétních příkladech. Nabízíme tedy jak to základní eh, vyškolení, tak potom i ta velice specializovaná školení a to i školení, která jsou zaměřena na rozšíření kulturního rozhledu, kognitivních schopností a tak dále. Jde nám také o to, abychom vyškolili soudce tom, aby se jaksi naučili uvažovat nezávisle na regulatorních vzorcích a, doká- a snažili se i pochopit tedy konkrétní situaci lidskou a tak dále, se kterou mají co dočinění. Snažíme se, aby se také uvědomili, jaký právní dopad bude mít jejich rozhodnutí na občana. Soudci a státní zástupci se také musí naučit být hrdí na svoji práci. a musí se naučit nejednat pouze jako jednotlivci, ale spolupracovat při naplňování cílů, čím zároveň přecházíme riziku zneužívání funkce soudce. Protože máme tedy to pravidlo nezávislosti jednotlivých institucí. Také nabízíme vyškolení v evropské, o evropské legislativě, o rozhodování v evropském kontextu. Jsme přesvědčeni, že nejenom tedy ten soudce na evropské úrovni by měl znát judikáty Evropského soudního dvora, ale měl by být vybaven dostatečnou odbornou znalostí, která mu tyto judikáty umožní zaintegrovat do jeho vlastního rozhodování na národní úrovni a musíme také vytvářet takovou společnou soudní kulturu mezi soudci v Evropě. A to je tedy jeden z cílů aktivit našeho institutu. Děkuji panu profesoru Onidovi. za veškeré ty poznámky. A teď paní Fernando de Rose, místo předsedkyně Concedo eh, General de Judiciado. S mikrofonem. Muchas gracias. Děkuji. Nejdříve chci poděkovat za pozvání které jsem dostal jako člen naší španělské justiční rady, abych tady mohl, mohl promluvit o věcech, které jsou mimořádně důležité, jak pro obhájce, tak také pro státní zástupce. Od té doby, kdy Španělsko se stalo v roce 86 členem EU, to už je více než 26 let, od té doby vyvinulo Španělsko velké úsilí pro to, aby soudci a státní zástupci měli přesné informace nejen o evropském právu, ale také o komplexním rámci. Po dlouhá léta jsme usilovali o to, abychom měli tyto informace, abychom byli schopni reagovat rychle, tak, abychom dokázali eh, zorganizovat další vzdělávání v oblasti evropského práva. Řeknu ještě něco k roli soudců. Máme 64 různých možností vzdělávání, které soudci ve Španělsku mají a v poslední době získali na, na důležitosti zejména některé, a to ty, které se týkají možnosti studia evropského práva, právnické studium ve Španělsku. Absolvovalo více než 5000 soudců a více než 2500 soudců už má další vzdělávání v oblasti evropského práva. A také primární vzdělání v oblasti evropského práva, kromě něj ještě nástavbu. Více než 64% soudců jsou konec konců ženy, průměrný věk je 29 let. Když nastupují do funkce po čtyřech, celé, celých čtyřech letech studia v průměru a 8 z 10 jsou z rodin, které eh, nepůsobily v justici. Tolik tedy k té struktuře soudnictví ve Španělsku. Pokud jde o zakotvení ve společnosti, eh, nejde jenom o to, že některé rodiny působí dlouhodobě eh, v, v soudnictví, ale tady jde zejména o studenty, kteří se v této oblasti velmi angažují. V naší radě se setkáváme a zabýváme rolí soudců, jejich primárním vzděláváním a průběžným dalším vzděláváním. Musíme mít vždy na paměti to, že důležitá je jednak technologie, ale důležité je také to, aby soudci měli neustále aktualizované informace v oblasti národního i evropského práva. Od roku 24 Měli jsme celkem tři a půl tisíce žádostí od soudců. Byly to žádosti o další vzdělání. A to znamená, že velká část se rozhodla právě pro další vzdělávání, zejména v oblasti evropského práva. Španělští soudci mají velké obavy, když jde o aplikaci evropského práva, protože ve španělské společnosti nemáme zatím ještě dostatečné pochopení ohledně aplikace evropského práva. To je třeba říci otevřeně. Jde o to, že ve Štrasburku soudní dvůr eh, vynesl rozhodnutí ohledně lidských práv a situace ve Španělsku a proto je mimořádně důležité, aby i ve společnosti v evropských státech se dále pracovalo na tom, aby evropské právo, unijní právo, bylo považováno za samozřejmost, abychom se nevěnovali pouze dalšímu vzdělávání soudců, ale abychom také organizovali informační kampaně pro občany. A Jeden španělský občanský soudce požádal například eh, o předběžnou eh, otázku, podal předběžnou otázku a předběžné rozhodnutí v oblasti spotřebitelského práva. Týkalo se to španělského hypotečního práva při výkonu hypotéky a nuceném vyklízení bytů existuje velká diskuze. A španělští soudci tady už požádali o eh, předběžné, předběžnou otázku alespoň pokud jde o španělské hypoteční právo. Pokud tedy hovoříme o národních soudcích, musíme také říci, že jsou zároveň evropskými soudci. A e, musí mít e, informace nejen pokud je o národní, ale také o evropské právo. Ve Španělsku máme smíšené vzdělávání Pokud jde o výběrové řízení eh, soudců do akademie s praktickými a teoretickými eh, cvičeními a zkouškami po určité praktické části, eh, kterou má soudce u soudu, může nastoupit a soudní akademie ta je kontrolovaná soudní radou a radou rektorů Tady tady nejde Nejsou tam jenom členové soudní rady, ale také další, například zástupci ministerstva spravedlnosti. Tak, aby bylo skutečně zajištěno, že to eh, vzdělávání je obsáhlé a potom to vzdělávání může potom soudce nastoupit do svého úřadu soudce a má nadále povinnost se dále vzdělávat. Soudní rada má rozpočet pro další vzdělávání. Další vzdělávání je pro nás mimořádně důležité, protože tito soudci vzešlí z této akademie mají specifické znalosti v oblasti evropského práva. Zejména to byli mladší absolventi, u těch starších soudců, tam potřebujeme ještě další vzdělávací opatření. Chci poděkovat. Eh, máte můj text a na závěr mohu ještě říci, že bude nadále důležité soudce vzdělávat, ale také společnost tak, aby evropské právo fungovalo. A teď? Pan Ronson. Děkuji, pane předsedo. My jsme součástí stokholmského programu, který byl již zmíněn. Soudci v členských státech jsou také současně soudci EU a tato témata také se probírají v průběhu vzdělávání, studia i odborné přípravy. Ve Francii je škola, která má monopol na vzdělávání právního personálu. Je to 250 tisíc lidí, kteří se tam vzdělávají. 8400 e, soudních úředníků se tam vzdělává. E, nyní systém vzdělávání byl před pěti lety změněn, trvá pět let a mění se mezi praxí a vzděláním na univerzitě. Tam se vyučuje osm předmětů a jeden předmět se přímo zabývá mezinárodními aspekty práva. Máme také v našem vzdělávacím kurzu osm, čtyři týdny, kdy se zabýváme přímo mezinárodními aspekty práva. Osnovy vypadají následovně týden, evropská výměna, která se nazývá OUT, tady jde o to, že jezdíme v rámci EU do jiných států, tak abychom se seznámili s jinými eh, justičními systémy. V roce 2012 na tomto eh, programu eh, se tohoto programu účastnilo několik stovek studentů a potom máme také pracovní program Ajakus, Tady jde o to, že v, tom, v rámci tohoto programu si vyměňujeme zkušenosti a informace. Potom máme druhý týden výměny, výměných kurzů. A tady přijímáme studenty u nás. Je to asi 300 studentů z jiných eh, zemí a tito studenti se společně s francouzskými studenty účastní programu, který se zabývá mm, evropským právem. V roce 2009 jsme měli jeden týden, kdy jsme se zabývali zranitelnými osobami v evropském e, právu a potom v dalším roce jsme se zabývali rodinným právem, což znamená nelegální um, převod uh, dětí a potom také praktické případy jako Brusel 2. Une assimilation euh, optimale des outils de l'entraide pénale. A potom také další semináře se pořádají. Potom třetí týden Tady eh, se probírají specifické texty eh, společně s Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku a s Evropským eh, soudem v Lucemburku. Generální advokáti zde spolupracují a také studenti studují jednotlivé případy. Například mohou také formulovat právní otázky tak jako to dělá později soudce. Potom čtvrtý týden to eh, je věnován specializaci na konci vzdělávacího kurzu. A potom, potom to vz... kurzu má, pro, se probírají další témata. Zde se počet kurzů v posledních letech zdvojnásobil a také byly dva kurzy, které jsme organizovali my, to již byli soudci v rámci evropského práva a boj proti e, podvodům v oblasti daně přidané hodnoty a další témata byla na pořadu dne. A potom praxe na místě. Také se pořádají praxe a pobyty v jednotlivých evropských organizacích. Mais spécifiquement sur ces questions formation continue euh, à Paris et a zde se školilo v Paříži, kde se zúčastnilo 200 studentů a my se také účastníme výměny s ostatními školami, jako je například škola ERA. A potom také provádíme e-learning, kde se zabýváme rozsudky první instance. Máme také evropskou síť pro právní vzdělávání a také pracujeme na projektech, které podporuje Evropská komise. Tady jsme měli čtyři důležité projekty. Jeden projekt týkající se dopadů dopadu rozvodu eh, u lidí z různých členských států. Potom také vyš, jsme se zabývali tématem vyšetřovací vazby v Evropě a uváděli jsme tam praktické příklady. A potom trestné činy u mladistvých a potom také otázka obětí trestních činů v Evropě. Spolupracujeme také se sítí Rady Evropy. Yeah. Oui, pas de la... Předpokládám, že jste mluvil o justičním aparátu. Jistě víte, že existují dva různé typy. Jde o vzdělávání. Ano, ano. Tak a teď paní Edith van den Brück z Institutu Information Judiciaire Belgie. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat za pozvání. Požádali mě, abych mluvila anglicky, já se omlouvám, mám jenom sedm minut, ale určitě chci poděkovat předsedovi, panu Berlingerovi a oddělení C, za to, že jste uspořádali tento seminář. Já si myslím, že je to velmi důležité. A teď anglicky. PowerPoint. Nyní budu pokračovat v angličtině. Yeah, okay, okay. Thank you. Děkuji. Já musím říct, že během sedmi minut je velmi obtížné pohovořit. Já vím, že kolegyně přetáhla čas, ale je to naprosto nezbytné, protože ve chvíli, kdy se bavíme o našich zkušenostech, tak například tedy v Belgii se vrátíme zpátky do roku 2000 a 15 stránek CERPTA a 7 minut PowerPointové prezentace na to opravdu nestačí. Rosa řekla spoustu věcí, se kterými už mohu souhlasit a nebudu, budu se tedy snažit neopakovat to, co už to bylo řečeno. Detailnější informace najdete v dokumentu, který jsme předložili. Náš institut pro vyšší vzdělávání soudců byl založen v roce 2007 plně začala fungovat v roce 2009. My jsme federální belgickou institucí plně nezávislou na eh, Ministerstvu spravedlnosti i Nejvyšší soudní radě, zároveň však tito nad námi vyvíjejí kontrolu. A školíme tedy nejenom soudce, ale také soudní personál, soudní úředníky. Naše pozice je dominantní, máme vlastní rozpočet. Vystupujeme tedy jako nezávislý federální orgán, jehož úkolem je zvýšit kvalitu soudnictví prostřednictvím optimálního rozčlenění kompetencí soudců a soudních úředníků. Recipienty jsou soudci, jejich 15 837, polovina zhruba z nich jsou tedy eh, soudci, zbytek je soudní personál. Víte, že tady v Belgii máme funkci vyšetři, soudce vyšetřujícího, podobně jako ve Francii. My se snažíme přijít s školicími programy, které by skutečně řešily potřeby soudců a to je velmi obtížné, protože těch témat je spousta, ale my jsme omezeni personální kapacitou i naším rozpočtem. A zároveň také u nás probíhá reforma soudnictví, takže je velice obtížné stanovit si priority. Oni jsou totiž jiné pro soudce, státní zástupce i soudní personál. A to je tedy vlastně ta první otázka, kterou si musíme položit, totiž jak nadefinovat skutečné potřeby aniž bychom se přetížili, pokud jde o školicí záměry. A tedy opakuji, v Belgii procházíme také reformou soudnictví, která také představuje obrovskou výzvu. Já tady vidím osm takových hlavních problémů. Za prvé v Belgii potřebujeme, aby naše soudy byly více autonomní a více jaksi zodpovědné za svou vlastní práci. A to platí tedy i o práci soudců i státních zástupců. Za druhé tedy je tu problematika generační. Naše kultura je taková, že všechno je založeno na tradici a my tedy to takhle děláme vždycky, tak to tak přeci musí zůstat. Jenomže realita už takhle nefunguje, ani naše organizační struktura. a my potřebujeme eh, zapojit všechny generace, i ty mladší. Je potřeba je oslovit, otázka je, jak s nimi komunikovat, jak je vzdělávat a tak dále. A to je opravdu velice důležité. Potřeba kvalitních znalostí, to je velmi důležité. Je zaprvé potřeba zjistit, jaký typ znalostí tyto lidé potřebují, protože, jak už bylo řečeno, oni nemají příliš mnoho času. A jak říkáme, máme takové blámské přísloví, musí to zvládnout mezi polévkou a hlavním chodem. Problém máme generační i v tom smyslu, že 60% té generace baby boomers, která je v tuto chvíli u moci, Eh, odchází do penze. A my musíme vyškolit a připravit další generace. Pak je tu problematika technického pokroku, sociálních změn, které to znamená, to je důležité. Máme tu komputerizaci, se kterou se potýkáme. My jsme se snažili vyhodnotit potřeby, provést jejich analýzu a zajistit co tedy nejkvalitnější vyškolení, které by fungovalo proaktivně a zajistilo, že naši soudci jsou skutečně vybaveni eh, znalostmi nezbytnými pro jejich kompetence. Výsledkem je tedy dynamické, dobře vyvážené portfolio našich školení. Máme v podstatě tři typy soudních kompetencí v našem modelu které se snažíme řešit. Snažíme se naše soudce vyškolit také ve znalosti administrativních struktur, v určitých komunikativních znalostech a dovednostech a podobně. Také tedy pro vlastně každou tu pozici soudního personálu se snažíme přesně nadefinovat, jaké jsou potřeby osoby v dané pozici a tomu přizpůsobit školení. Nyní jsme dokončili školení na fázi 1 a fáze 2. Vy to tady si to můžete přečíst i v tom excerptu a já skončím tím, že nepotřebujeme nejenom jenom evropské právo, nejenom znalosti, ale Eh, také soudce a státní zástupce vybavené skutečnými dovednostmi a schopnostmi pro svoji profesi a myslím, že o tom se chystá hovořit můj kolega. Děkuji za eh, trpělivost. Přetáhla jsem o minutu a půl, omlouvám se. Víte, že my nemůžeme diskriminovat na základě státního občanství, takže vám to dovolíme. Děkuji a nyní dávám slovo panu Postulskému. Děkuji, pane předsedo. Já se s vámi podělím o některé základní poznatky z polské zkušenosti školení našich soudců v evropské legislativě, ale předtím ještě odkážu na to, co řekl pan předseda dnes ráno nezbytným předpokladem efektivního výkonu funkce je znalost cizích jazyků. A navzdory tomu, že já ovládám cizí jazyky, využiju toho, že tu máme tlumočení do polštiny a pohovořím polsky. Čili prosím, přelaďte se na příslušný kanál. Musimy stworzyć nowy system e, szkolenia sędziów z zakresu prawa europejskiego. Zadanie jest trudne z uwagi na dwa fakty. Naše škola byla zřízena v roce 2007 a my jsme se rozhodli, a więc dotarcie do wszystkich. A my jsme se rozhodli, že budeme vzdělávat soudce novým způsobem. Máme v Polsku 11 tisíc soudců a zajisté nebylo jednoduché všechny vzdělávat. Většina soudců v Polsku absolvovali také univerzitní studium, první odbornou přípravu, ale tam se zatím ještě nedostatečně dozvěděli o evropském právu. Eh, takže tady stojíme před velkou výzvou. Je celá řada problémů, ale na druhé straně můžeme říci, že mladí soudci mají více znalostí o evropském právu. Akademie byla zřízena 2007 po třech letech eh, po vstupu Polska do Evropské unie. Již předtím naše akademie nabízely určité kurzy, ale to bylo nedostatečné. V roce 2006 bylo pouze velice málo soudců, kteří se vzdělávali v evropském právu, ale pouze 10% uvádělo, že má dostatek znalostí na aplikaci evropského práva. Takže můžeme říci, že oni měli jisté znalosti, ale neměli vyslovené schopnosti pro aplikaci evropského práva my jsme se zaměřili na tři pilíře. E, za prvé vzdělávání, potom druhý pilíř. to bylo vytvoření expertní sítě soudců, kteří se specializují na evropské právo Eh, tak, aby podporovali kolegy, kteří se v evropském právu tolik nevyznají a za třetí evropská spolupráce a možnost účastnit se dalších vzdělávacích kurzů. Takže ještě jednou k tomu prvnímu pilíři. Výchozí bod byl následující všichni soudci nemají od prvopočátku stejné znalosti či potřeby dále se vzdělávat. Není to jednoduché všem 11 tisícům soudců zprostředkovat veškeré znalosti o evropském právu a o evropských nástrojích stejným způsobem. Takže my jsme e, evropské právo rozdělili na tři části a nabízeli jsme různé kurzy s různými cíly. Za prvé jsme chtěli e, vysvětlit základní principy práva EU a také vytvořit základní chápání aplikace práva. A v této oblasti chceme vzdělávat veškeré naše soudce. Máme 13 lektorů, kteří nabízejí nyní tyto kurzy po celém Polsku. a máme jeden program pro celé Polsko, tak aby soudci mohli lépe posoudit, zdali určitý právní akt má evropský charakter či ne aby toto soudci rozpoznali, na to potřebují mít příslušné znalosti a musí mít možnost také se obracet na experty. My chceme prioritně vzdělávat asi 800 až 900 soudců, na to budeme potřebovat ještě určitý čas. A potom z hlediska obecného evropského práva tak my v, všude ve všech kurzech se chceme, chceme také informovat o evropském právu, například v oblasti trestního práva, rodinného práva, občanského práva a tak dále. Někteří soudci jsou specializováni pouze na tyto aspekty komunitárního práva. A za třetí, existují ještě i další aspekty. My tedy vzděláváme v posledních letech asi tisíc soudců za rok. Dnes již jsme také hovořili o Eurainfra síti a my máme podobnou síť pro výměnu osvědčené praxe. A ještě třetí pilíř a to je evropská spolupráce. V tady se může dělat hodně také na vnitrostátní úrovni, ale bez evropské skutečné spolupráce to nebude dostatečné. Je třeba si vyměňovat příslušné zkušenosti a metody a je třeba také vědět, kdo se kdy zúčastnil kterých mezinárodních kurzů a zde také v této oblasti existují evropské mezinárodní výměné programy. síť evropských justičních akademií se snad nejlépe postará o tuto spolupráci. Tato síť má k dispozici nejlepší nástroje a také nejlépe koordinuje kurzy a projekty, jako například výměný program soudců. Děkuji vám a nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi a to je z Německé justiční akademie. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit německy, také využiji překladu. Chci začít pozitivním konstatováním. Podle mého názoru za posledních 15 až 20 let se v německé justici posílilo povědomí eh, významu evropského práva ale také musím říci, že jsem si přečetl studii, kterou zpracovala Evropská justiční akademie, a zde e, asi 6 tisíc soudců a právníků odpovídalo na dotazník a já bych z toho chtěl ocitovat jednu věc, která mě šokovala. Asi pětina odpovědí z nejvyšších soudů řekla, že vlastně neznají postup předběžné otázky. A jestliže to neznají soudci na nejvyšších soudcích, soudech, jak to mohou potom ovládat soudci na e, prvních instancích. To znamená, že právníci ani soudci si plně neuvědomují, že evropské právo je součástí vnitrostátního práva. Vy jste o tom, pane Berlingvere, již na, ho, na začátku hovořil. A jak vytvořím příslušnou mentalitu? Já to zvládnu jenom tehdy, jestliže budu také respektovat principy eh, vzdělávání dospělých ve svých vzdělávacích procesech a kurzech. Eh, Eh, lektoři eh, v této oblasti nám říkají, že eh, soudci musí vidět, že jim tyto kurzy k něčemu jsou. Potom také soudci a státní zástupci se musí aktivně podílet na kurzech a musí se tam cítit dobře. Na Německé justiční akademii jsme se snažili toto postupně aplikovat. Německá justiční akademie nabízí vzdělávací kurzy po celém Německu a to vedle dalších kurzů, které nabízí jednotlivé spolkové země. Máme ročně asi pět tisíc účastníků a nabízíme 150 kurzů. Asi polovina těchto kurzů, 75, to bývají právní odborné semináře. Náš řídící výbor zpracoval strategický dokument, který mám také sebou a tady jsme konstatovali o evropském právu následující dál nejlepší stavebním kamenem Justiční akademie jsou také semináře týkající se evropského práva. Vzhledem k tomu, že evropské právo je stále důležitější, proto se musíme evropským eh, právem zabývat. dříve pořádáme úvodní semináře, potom také semináře, které se zabývají interferencemi eh, mezi vnitrostátním a evropským právem a také zde se zdůrazňuje důležitost jazyka. Abychom toto realizovali, tak máme eh, eh, multidisciplinární přístup. Asi 15 seminářů za rok se zabývají přímo právem EU. Máme úvodní seminář každý rok, který se nezabývá například přímo primárním právem, ale zabývá se předběžnými otázkami, například tak, aby toto dalo úvod do evropského práva. Těžištěm jsou u nás však kurzy, které jsou orientovány na odborné otázky pro například státní zástupce, které se zaměřují na rozhraní mezi vnitrostátním právem a evropským právem. Co se týká právní, pracovního práva, rodinného práva, daňového práva, vždy se to týká těch referenčních bodů. My nabízíme kombinované metody eh, v našich seminářích a protože naše sídlo je v Trevíru, proto vždy jeden den pořádáme během semináře eh, výlet let nebo eh, eh, do soudního dvora a tam také sledujeme příslušná řízení. A máme 60 kurzů, které se údajně zabývají vnitrostátním právem, ale v 80% těchto kurzů eh, se tyto kurzy zabývají také evropským právem, protože evropské právo má velký dopad na domácí právo. My nabízíme také ad hoc kurzy zabývající se důležitými tématy, například když vstoupila v platnost nařízení o leteckých pasažérech, tak jsme také uspořádali kurzy pro e, soudy v blízkosti e, letišť. Dále jsme také pořádali e, například kurzy v oblasti mediace, když byla schváleno nařízení o mediaci. A téma mediace u nás vždy sehrávalo důležitou roli. Takže můžeme celkově říci, že na těchto kurzech, těchto kurzů se účastní ročně asi 600 právníků, tedy soudců a státních zástupců. Ještě se chce vyjádřit eh, k jazykovým kurzům. Máme také eh, od, eh, kurzy ve francouzštině, angličtině, ve španělštině a tam se zabýváme příslušnými jazykovými terminologiemi a také budeme mít poprvé v příštím roce kurz Eh, v právní italštině. A závěrem bych chtěl zdůraznit nutnost také bilaterálních kurzů, neboť Německá justiční akademie v tomto roce uspořádala velice úspěšný seminář eh, s Evropskou akademií o přeshraničních sporech na tomto semináři se účastnili soudci ze tří zemí. Dále také jsme uspořádali semináře s Tureckou justiční akademií o e, společné spolupráci. Například v minulém roce jsme se zabývali domácím násilím a e, například nyní také se koná kurz pro e, státní zástupce a účastníci tohoto kurzu eh, také navštívili Štrasburg. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní paní Kešeli. Děkuji, pane předsedo. Za prvé děkuji za pozvání a za možnost pohovořit o maďarské zkušenosti. Eh, van a bírák képzéséért a Magyar Igazságügyi Akadémia. My máme dvě zařízení pro vzdělávání soudců a státních zástupců. Eh, Maďarská justiční akademie se zabývá vzděláváním soudců. v rámci celkové soudní oblasti. To vzdělávání soudců má dlouhou historii. Už předtím, než existovala právě tato soudní akademie, jsme měli vzdělávání a kromě toho máme také Maďarské centrum pro vzdělávání státních zástupců. A to jak eh, akademie, tak také středisko pro vzdělávání státních zástupců. Obě tyto instituce nabízejí celoroční po dobu celého roku kurzy. Je tam pouze jediná přestávka, šestitýdenní a v té se kurzy nepořádají. Pokud budete souhlasit, Ráda bych krátce pojednala otázku, pro koho jsou určeny kurzy dalšího vzdělávání, kdo jsou cílové skupiny. Soudci, tajemníci, zapisovatelé, zaměstnanci soudu, ti všichni mohou využívat těchto kurzů a kromě toho existuje povinné školení pro soudce a tajemníky. Existují ale ještě dobrovolná školení pro soudce, soudce, kteří jsou už dlouho ve svém úřadě a dlouho praktikují. Podívejme se na strukturu a program těchto školení. K tomu asi tolik. V tuto chvíli pracujeme na modernizaci tohoto dalšího vzdělávání a to formou kreditů. To znamená, že soudci, tajemníci i další zaměstnanci soudu se musí účastnit té povinné části dalšího vzdělávání a to podle svého stavu. Pokud se jedná o soudce, který například je činný v oblasti práva pro nezletilé, pak musí také absolvovat v této oblasti příslušná konkrétní školení. Do budoucna v rámci této nové struktury nabídneme také možnost, aby tam byly další dobrovolné obce, které je možné využít. Soudci se mohou účastnit třídenních kurzů anebo státní zástupci mají potom desetidenní kurzy. Celý program běží tři roky a soudci a státní zástupci musí nazbírat příslušný počet kreditů. Hovořila jsem už také o vzdělávání eh, tajemníků soudu, to je povinné vzdělávání. Máme povinnou zkoušku, která je jednotná pro tyto tajemníky. A tento program pro ně eh, trvá více než rok a generální státní zástupce rozhoduje o tomto plánu vzdělávání. On je to nakonec, kdo rozhoduje. Je to velmi důležité, jednak pro státní zástupce a také pro další právníky je důležité, aby se účastnili takovýchto programů, aby se účastnili také individuálního programu dalšího vzdělávání, který běží po dobu pěti let. Další způsob eh, nebo jiný způsob dalšího vzdělávání přichází v úvahu také pro státní zástupce a i ti musí nazbírat určitý počet kreditních bodů. Podívejme se teď na oblast unijního práva. Zde se nabízejí školení pro soudce i pro státní zástupce. Maďarská justiční akademie má k dispozici komplexní vzdělávací program, pro soudní spolupráci v oblasti občanského práva, v oblasti trestního práva a v oblasti procesního práva. Pokud jde o Centrum vzdělávání státních zástupců, tady zatím nemáme konkrétní nabídky eh, kurzů eh, pro evropské právo, ale v současné době se státní zástupci seznamují s rozsudky Evropského soudního dvora. Wolfgang Děkuji. A nyní pan Wolfgang Hojzel. Thank you very much. Děkuji. A i když já mám rád svůj rodný jazyk, budu hovořit anglicky, protože tu zastupuji vícejazyčný institut. A nejprve chci poděkovat Evropskému parlamentu za toto pozvání které je, myslím, přesně v duchu evropské parlamentní tradice, tedy snaha povzbudit eh, aktivitu v širším měřítku, v tomto případě odbornou přípravu soudců. Už v roce 2003 eh, tady padl ten požadavek eh, zahájit veškeré aktivity zaměřené na proškolení soudců, které se nyní staly skutečností. A Jedním z předpokladů přípravy tohoto systému byl také přeskum tradic a postupu v jednotlivých členských státech, což jsme provedli právě my. A Evropský parlament eh, také přispěl významně k založení institutu ERA v letech 91, 1991, 92. Po v roce 2000 1992 došlo k rozšíření evropského jednotného trhu a díky tomu se ozývalo stále více hlasů eh, vyžadujících založení takovéhle Evropské akademie práva, jako je ERA. tedy potom, aby takovýhle institut se čist, věnoval čistě a pouze odborné přípravě soudců a státních zástupců ze všech členských států. ERA funguje tak, že je financována z evropského rozpočtu, z rozpočtu Evropské komise. Máme tedy provozní grant, který nám umožňuje nabízet školení ve všech oblastech evropské legislativy. A fungujeme ve čtyřech specializovaných sekcích, které řeší víceméně všech, veškerou oblast evropského práva, včetně úmluv o lidských právech. Jedna část se specializuje na občanské právo, druhá na trestní právo, třetí na správní a čtvrtá na evropské obchodní právo. Školení se účastní právníci ze všech členských států a jsou zástupci vlastně všech těch právních tradic z celé Evropy. Já jsem například tedy z Německa a vím, že v našem týmu, v našem učitelském sboru jsou právníci, odborníci na zvykové právo, na klasické občanské právo a podobně. Paní Redingová řekla, že ta odborná příprava soudců by měla přispívat k posílení vzájemné důvěry. To je určitě pravda, ale nestačí to. Podle našeho názoru je třeba také to, aby lidé, kteří spolupracovali na implementaci evropského práva, se přímo navzájem znali. A tady právě vstupuje do hry předaná hodnota ERA. My eh, tedy eh, pracujeme nebo spolupracujeme se školiteli i na národní úrovni. A samozřejmě ta potřeba znalosti evropské legislativy je evidentní, bez té se neobejdete. Velmi často dochází k tomu, že tedy naši účastníci nebo si původně ani neuvědomovali, že to, co dělají, má svůj evropský rozměr. A my se tedy snažíme, aby se našich kolení z tohoto důvodu účastnili zástupci ze všech členských států, protože tak si mohou vyslechnout, jak je ta evropská legislativa aplikována v různé národní legislativy a kontextu a mohou srovnat ty nejlepší postupy, vzájemně se poučit a vidí, že v jiných členských státech je legislativa aplikována eh, způsobem, který se možná tolik neliší ale ty výsledky, jak víme, ano. A takovéhle setkání, setkání přes hranice je naprosto zásadní podle našeho názoru pro vybudování vzájemné důvěry. Já použiju jeden příklad, kde nám to přišlo zvláště relevantní. Před pár lety jsme navrhli uspořádat tzv. zimní akademii pro mladé soudce. Tato iniciativa byla financována z evropského rozpočtu. Účastnilo se jí 120 mladých soudců a státních zástupců z 25 členských států. Dva, každý ten kurz trval dva týdny Vzdělávali se společně, společně zpracovávali případové studie, eh, vyráželi na exkurze k Evropskému soudnímu dvoru i k národním soudům v té naší oblasti přes hranice. A to jistě lépe přispělo k tomu, že pochopili tedy ten, eh, toho ducha evropského soudnictví. A v této koncepci pracujeme, byly i dále, například na půdě projektu Ajakos, o kterém už můj kolega hovořil. My tedy spolupracujeme eh, do značné míry s těmi národními instituty pro vzdělávání soudců. My jsme tedy sice evropskou institucí, ale vlastně to, co vyučujeme, určují potřeby národních soudců. A dovolte mi zdůraznit, že se nezaměřujeme pouze na soudce a státní zástupce, My se soustředujeme na veškerý soudní personál, ale také tady na právníky z praxe, ať už jde o advokáty, obhájce a tak dále. Protože i ti vlastně aplikují tu základní evropskou legislativu. Použiju takový příklad. Loni řekl tedy paní Paní komisařka řekla, že loni v celé Evropské unii prošlo tou odbornou přípravou 12 000 soudců. My jsme k tomu přispěli zhruba 2 000 účastníky a samozřejmě chceme udělat co nejvíc pro úspěch stokholmského programu. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. A nyní prezentace na téma nejlepší postupy v odborné přípravě soudců a státních zástupců. Komisařka Redingová ve svém úvodu zmínila důležitou studii, která nyní probíhá v gesci příslušného ředitelství, kdy se tedy hledají ty nejlepší postupy pro odbornou přípravu soudců a státních zástupců v Evropské unii. A během těch pár minut, které mám, krátce představím tento projekt a nabídnu vám představu o tom, jak funguje. My navazujeme na práci, kterou už udělala ERA na tomto poli, ale důležitým rozdílem je skutečnost, že tento projekt se nezaměřuje pouze na školení v evropské legislativě, ale obecně v rámci celé Evropské unie, abychom identifikovali oblasti zralé pro zavádění nejlepších postupů plošně nebo tedy řeknuli to jinak, na nejlepší postupy, které lze transponovat do jiných kultur a tradic. Zpráva o našich zjištěních bude zveřejněna na jaře příštího roku. Na obrazovce vidíte cíle této studie. A v podstatě vidíte, že naším cílem je sdílet ty nejlepší postupy a chceme také nabízet určité hlavní pokyny, které vychází ze zkušeností z empirické praxe nazbírané jinými institucemi po celé Evropě. A chceme dělat nejen to, ale naprosto klíčové je také nastavit rámec pro další pokrok. Metodika, kterou používáme, je jasná. Je to klasický empirický přístup. My jsme připravili dotazník, který pak byl rozdán všem institucím, jež se zabývají odbornou přípravou soudců a státních zástupců po celé Evropě. A každou instituci jsme vyzvali k tomu, aby předložila příklady nejlepších postupů či slibných postupů, a to podle nejrůznějších kritérií, jako třeba inovativní osnovy, způsob výuky, analýza potřeb toho, co je třeba školit, vyhodnocení kvality proběhnutého školení ze strany soudců a účelnosti v praxi a tak dále. A my jsme tedy sezbírali tato data, nyní je analyzujeme a vypracováváme závěrečnou zprávu. Vzhledem k tomu, že ta je teprve předmětem přípravy, jsem na tom vlastně, jsem vlastně v příjemné situaci, protože mohu tajit její obsah. Kdybych vám totiž řekl příliš mnoho, tak byste mi do toho začali vrtat. Takže já vám jenom nabídnu takovou představu o tom, jak asi vypadají ta, ty hlavní závěry. Ale zároveň chci tedy uchovat uh, vás nažhavené na to, až tahle zpráva bude na jaře zveřejněna podstatě jde o pět hlavních témat. První. Já mi potěšením, že jsme zjistili, že těch nejlepších slibných postupů je celá škála po Evropě. Pokud jde o odbornou přípravu soudců a zástupců, je jich víc než těch 30 příkladů velmi dobrých postupů z celé řady různých oblastí, které jsme již identifikovali. Za druhé, podle našeho názoru většina těchto postupů je převoditelná do ostatních zemí, do jiných jurisdikcí. Čili my doufáme, že nepůjde pouze o akademické schrnutí, ale že zároveň nabídne určité nástroje pro školící instituce, které je pak budou moci zpracovat podle potřeb vlastní země. A to tedy zahrnuje i vlastně transfer zkušeností mezi zeměmi, jež se řídí zvykovým právem a římským právem. A my mezi tím nevidíme žádný zásadní rozdíl. Za třetí, vidíme velký příklon směrem k multidisciplinární formě školení, která zahrnuje celou řadu různých odborníků, jako pozici školitele, případně tedy si zkušenosti vyměňují soudci navzájem. A ukazuje se, že to je velice přínosné pro práci soudců a státních zástupců v praxi v Evropě. Za čtvrté, pokud jde o vyškolení v právu Evropské unie, zjišťujeme, že kvalita a intenzita se významně liší najdou se některé velmi dobré příklady, některé velmi slibné příklady školení v Evrop- pro školení v evropské legislativě. Asi těmi nejzajímavějšími jsou ty, které používají elektronická média, internet, Google, na platformě Google, e-learning a všechno tohle je důležité zvláště v v oblasti evropské legislativy, protože se to ukazuje být jako velmi efektivní způsob vyškolení. Vzhledem k tomu, že nám to umožňuje velice rychle reagovat, eh, zapojovat různé zdroje. Čili my se o tom zmiňujeme opravdu velmi uznale. A za páté, je evidentní, že nejlepší programy, nejlepší školící programy pro soudce a státní zástupce zahrnují aktivní zapojení soudců a státních zástupců, jak tedy do vypracování osnov a identifikování potřeb, ale také do průběhu školení jako takového. Soudci jsou rádi aktivně zapojeni, eh, neradi jen sedí na přednáškách a čím více je zapojíme, tím lépe to školení dopadne. To jsou tedy některá ze zjištění této zprávy. Já jsem to stihl včas, na to jsem velmi hrdý. A tím vám tedy zvracím zpátky dvě a půl minuty. Thank you very much, Mr. Kuba. Děkuji vám, pane Kupere. A nyní dávám slovo panu Jonathanu Goldsmithovi, který se zabývá vzděláváním právníků v EU. Eh, doufám, že se mi podaří zde najít příslušné folie. Já jsem z organizace CCEB, máme 32 řádných členů a také celkově představujeme více než milion evropských právníků a je e, jasné, proč chceme vzdělávat právníky v Evropě. Dochází ke stále více přeshraničním transakcím, proto opravdu e, právníci se musí e, vyznat jak v národním právě, tak i v právu EU a já se nyní pokusím eh, udělat schrnutí, což je velice obtížná věc. Tady na té folii vidíte program, pokrok, který jsme udělali. Máme etický kodex v roce 1988, to byla tak říkajíc naše prehistorické období. Tam také již eh, jsme měli určitou doložku o vzdělávání a nám šlo především o to, aby budoucí generace právníků se vzdělávají. Ale nyní vidíte, že v současné době již hovoří hovoříme o evropské dimenzi při vzdělávání právníků. Také jsme eh, vydali několik zpráv, které rychle přeskočím, protože se chci také vyjádřit o projektech, do kterých jsme zapojeni. Takže naši první zprávu jsme vydali v roce 1998, když jsme eh, udělali takový přehled o vzdělávání právníků. Vydali jsme usnesení o vzdělávání v roce 2000. Tam jsme hovořili o akcích, které CCBE musí udělat v budoucnosti. A také eh, my opravdu to všechno děláme rychlostí světla a v roce 2003 jsme vydali doporučení o pokračujícím vzdělávání a také my opravdu pouze jsme poradním sborem a tak jsme vydali pokyny o tom, co by mělo být obsahem celoživotního vzdělávání. A v roce 2006 jsme vydali modelovou strukturu pro průběžné vzdělávání. A náš poslední přehled z roku 2011 ukazuje, že 18 také našich členských organizací mají povinný vzdělávací eh, kurz a povinné vzdělávací struktury. My jsme také se zabýváme tím, že obsahem vzdělávání, obsah vzdělávání nemůže být harmonizován, protože obsah eh, jednotlivých legislativ je rozdílný, ale lze zde harmonizovat postupy a cíle. To znamená, že můžeme harmonizovat to, jak mají právníci pracovat, na čem mají pracovat. Všechny tyto dokumenty jsou na našich webových stránkách a můžete se s nimi tam seznámit do detailu. A další velkou oblastí, na kterou jsme se zaměřili, to jsou dopady rozsudku Morgan Bessel Evropského soudního dvora. To byl rozsudek, který e, e, také vytvořil zde jistý precedent a to se netýkalo pouze volného pohybu zboží, ale také volného pohybu studentů. A to znamená, že studenti nemusí začínat úplně od nuly v jednotlivých členských státech a my také monitorujeme implementaci tohoto rozsudku v jednotlivých členských státech. My vítáme iniciativu eh, ze strany strany parlamentu a komise o justičním vzdělávání. My jsme přesně nevěděli, co justiční vzdělávání znamená. Zdali se vztahuje pouze na soudce, anebo i na právníky, na advokáty, protože my jsme také řekli, že vlastně právníci to je první eh, instance, na kterou se eh, občané obracejí a proto jsme rádi, že také právníci jsou součástí eh, to, této struktury a také, že vzdělávání právníků nyní požívá evropského financování. Za prvé se tady zabýváme také vzděláváním právníků v oblasti evropského práva. Tady se také hovořilo, předchozí e, řečník hovořil o vzdělávání soudců a vy můžete vyškrtnout toto sou, slovo soudce a můžete tam dodat slovo e, právník a my v Současně také vydáváme doporučení v této oblasti, takže zítra eh, o těchto doporučeních budou eh, o těchto doporučeních budou diskutovat naši členové a zpráva bude vydána tak, aby komise se touto zprávou mohla zabývat počátkem příštího roku. A závěrem chci také ještě říci, že máme ambiciózní projekt, který se nazývá Evropská vzdělávací platforma a to je vytvoření webové stránky, která bude obsahovat eh, odbornou přípravu pro evropské právníky. To znamená, že bude stažena, eh, staženy informace na tuto stránku a tam budete moci vyhledávat si kurzy jak na národní, tak i mezinárodní evropské úrovni. My v současné době na tom pracujeme. Tady na folii to přibližně vypadá, jak to bude vypadat v budoucnosti. Vy tam se můžete registrovat, potom můžete stáhnout kurzy a právníci potom budou moci vyhledávat podle příslušných kritérií a tady vidíte, že ta vyhledávací políčka na levé straně to je eh, lokalita, kde se kurz koná, v jakých jazycích, v jakých oblastech a potom je tady seznam jednotlivých oblastí práva, které jsme vybrali. Takže takto budete moci vyhledávat příslušné kurzy, o které budete mít zájem. my jsme se nemohli rozhodnout pro IT systémy, jsme nevěděli, Eh, zdali to má být systém, do kterého se bude informace zadávat manuálně, a nebo zdali to bude vyhledávací maska. A my jsme se rozhodli pro hybridní systém. Já bohužel jsem neuspořil tolik času jako předřečník, ale minimálně 1,5 minutka je také dobrá. Děkuji a nyní dávám slovo paní Amelie Leclerc která je tu zástupkyně Evropského soudního dvora. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je to poprvé, kdy v Evropském parlamentu se zabýváme alespoň každý po dobu deseti minut školením soudních zaměstnanců, což je velký pokrok. Budu se věnovat první studii Evropského parlamentu k tomuto tématu a chci využít této příležitosti a poděkovat Evropskému parlamentu za zájem, který projevil. Je důležité, abychom se zabývali touto problematikou společně se zaměstnanci soudu a soudci a státními zástupci, protože pouze v takovém případě jsme schopni pokročit dál. První potíž, kterou máme, je vědět, o čem mluvíme, kdo jsou zaměstnanci soudu, o které jde. Pokud se podíváme na příslušné podklady v členských státech, tak jsme nuceni nejdříve udělat definici. To znamená, koho se to týká, koho se to netýká, eh, kdo není soudce ani státní zástupce, ale na soudu pracuje se soudci a se státními zástupci. Abychom to dokázali, postupovali jsme tak, že jsme eh, zaměstnance soudu v oblastech Komlo vynechali. Ty jsme, na ty jsme nebrali zřetel, protože to by se nám ještě více zkomplikovalo. A vynechali jsme také všechny služby, soudy, které se zabývají zprávou vězeňských eh, nebo vazebních zařízení. a výkonem soudních rozhodnutí. Zaměstnanci nebo personál soudu eh, jsme vzali z, ze studií, které se dělají každé dva roky. 280 tisíc nám to vyšlo, ale řekli bychom, že jich bude víc, protože když bychom zohlednili ve všech 28 členských státech příslušné služby, tak bychom měli více než 380 tisíc osob, kterých by se to týkalo. V definicích jsem eh, zatím do definic, zatím ne, jsme nezahrnuli eh, tu právní roli. V této studii jsou ale všechny kategorie zaměstnanců soudů, nezávisle na tom, zda mají právní roli či ne. Právnickou roli. Proč? Je totiž obtížné aniž bychom předem znali úkoly jednotlivých kategorií či skupin personálu soudu, rozhodnout, zda potřebují znalosti evropského práva či ne. Musíme přihlédnout k tomu, že školení zaměstnanců soudu, který, kteří se vlastně zapojí do rozhodování soudů, Jednak jde o to, abychom zlepšili eh, soudní postupy zaměstnanců soudu. A kromě toho nám jde také o to zlepšit účinnost nebo efektivnost postupů soudu a také lepší, jde nám o lepší podporu soudu. My jsme měli konzorcium, které jsme ustavili a toto konzorcium zastupuje různé zájmy různých organizací centrál, s centrálním i decentrálním systémem. Je tam Francie, e, minister spravedlnosti a ze Saska, ty spolkové země, Tam máme také zástupce, ty systémy jsou různé. To školení eh, někdy přebírají také odborné instituty, organizace, jako například Polská škola, která se věnuje jak školení soudců, tak také zaměstnanců soudu. Máme tady velmi heterogenní publikum, které je z různých systémů. Ta studie chvíli trvala, šlo nám o to, abychom vůbec navázali kontakty v první fázi, protože tady nejsou struktury, není tu síť na této úrovni, která by pokryla všechny. A poslední stát, který jsme zahrnu, zahrnuli, to bylo před třemi týdny. Ono skutečně není jednoduché najít kontaktní partnery, které to téma zajímá a taky to chvilku trvá. Existuje webovská stránka, kterou jsme vygenerovali, která se zabývá tímto problémem. Tady jsme udělali dobré zkušenosti, dosáhli dobrých výsledků. Velký počet eh, zástupců zaměstnanců soudu má zájem o tuto studii a zajímá je, co se děje na evropské úrovni. Vypracovali jsme také technické dotazníky, tak jak je to zvykem. Šlo nám o to vědět, kdo převezme jaké úkoly. Takže to byly ty dotazníky a informace o popisu náplně práce u jednotlivých kategorií v jednotlivých státech a také popis organizace a struktury, které jsou příslušné, kterým přísluší to školení, protože v jednotlivých státech se školí eh, konkrétní kategorie konkrétními institucemi a je to v každém státě jiné. Naším cílem je to, abychom v maximální možné míře pokryli a zahrnuli také zaměstnance soudu, to je další potíž, se kterou bojujeme. Informace, které jsme doposud získali, jsou zatím ještě roztříštěné. Je obtížné najít obecné odpovědi. My jsme zatím dostali 12 odpovědí, dílčích odpovědí, musím říct, protože některé státy se na nás obrátili a požádali o to, abychom přesněji popsali příslušné kategorie. Pokud je o kontakty, tak naši kontaktní partneři byli překvapeni, že jsme se neptali na školení, zejména pokud je o evropské právo. Jde o to, že školitele je třeba připravit na to, že evropské právo musí jít do osnov těchto kurzů. Existují různé organizace, které se tím zabývají. A druhý cíl té studie možná srovnatelnost nebo porovnatelnost jednotlivých školicích institucí. V říjnu jsme k tomu měli setkání v malém kruhu a v únoru bude velká konference k tomuto tématu v Dijonu. To jsou věci, které jsou pro nás důležité a možná, že bychom se mohli věnovat také zprávě, každodenní práci, videokonferencím, ochraně údajů. Možná, že to bychom tam mohli dát také, protože tato témata umožňují dobrou spolupráci. A prvním výsledkem bude to, že různé školicí struktury se jasně ukáží, my pochopíme, jak to mají jednotlivé státy. Zorganizované na zasedání v září, v říjnu jsem měla pocit, že děláme takzvaný speed dating. Evropské právo pro soudní personál, to je každodenní činnost, týká se to i národních činností, máme ale také evropská řízení, nejen národní řízení například platební příkazy a tam velmi často ty postupy známé nejsou. Velká část tohoto personálu podporuje soudce v přeshraničních případech v oblasti občanskoprávní a myslím si, že je tam ještě celá řada možných zlepšení a otázk, tato otázka zatím není homogenní. Proto také je nutné, abychom se na to do budoucna dále zaměřili. Děkuji. Já použiji svůj rodný jazyk. A dovolím si několik e, závěrečných poznámek. nejenom tady, protože jsem měla tu čestnou funkci předsedy, ale také proto, že mě velice zajímá to, co tu bylo řečeno. Já se omlouvám za to spoždění, ale je to vlastně vaše chyba, protože v posledních třech dnech jsme se setkávali se soudci ze všech 28 členských států, kteří se účastnili seminářů a slyšení na nejrůznější témata. A to vlastně už ukazuje na to, jak velký zájem tu je o odbornou přípravu. Zaprvé mi dovolte říci, že všichni jste tu hovořili o věcech, které jsou prostě skvělé zprávy. A já děkuji panu předsedovi eh, za to, že zorganizoval tento seminář. já už jsem dostatečně starý na to, abych si bohužel pamatoval, že v 70. letech, což už je docela dávno, jsem patřil mezi těch pár soudců, kteří se zajímali o komunitární právo a pořádal jsem přednášky pro kolegy, soudce a státní zástupce v tom malém městě u Říma, kde jsem působil. I tedy eh, v Neapoli. Byla to spíše náhodná aktivita. Lidé se na to dívali skepticky. Čili vy dnes říkáte, to, říkáte, že se pořád ještě potýkáte s problémy, ale zkuste si představit, jak to vypadalo v 70. letech. Měl někdo zájem o komunitární právo. To znělo skoro jako sci-fi. Eh, lidé měli pocit, že se jich to netýká, že je to příliš vzdáleno od praxe. A proto je tedy skvělé tady dnes vidět lidi, kteří eh, se účastní vlastně té odborné přípravy nejenom soudců, ale také veškerého personálu u soudů. A je tedy skvělé vidět, co vy děláte pro úspěch evropské legislativy. Já jakožto zástupce těchto pionýrů opakuji, že je mi velkým potěšením a chci poděkovat panu Berlingerovi. Jeho přítomnost tady mi připomíná, že je dobré zahrnout účastníky všech věků, abychom si připomněli, jaké to bývalo v minulosti a jakých změn se podařilo dosáhnout nejenom díky odborné přípravě, ale také výměně zkušeností. Pan Berlinger byl prvním předsedou Evropské asociace soudů, která vlastně propagovala problematiku fungování národních soudů a umožňovala vzájemné kontakty, kontakt také s Evropským soudním dvorem, s nejvyššími soudy, se správními soudy, s ústavními soudy. a přispěla k rozšíření kontaktu a navázání vztahů mezi těmito institucemi, což bylo velmi důležité. Dnes je nám potěšením vidět, že spolupráce mezi soudci s jejíž zavedenou praxí máme smlouvu o fungování Evropské unie a tam je to také jasně uvedeno. Je tam konkrétní připomínka všech těchto skutečností je tam tedy konkrétně článek o spolupráci, článek 81. o spolupráci orgánů činných v soudnictví, čili já tady mám z toho všeho velkou radost a myslím, že tuto radost se mnou jistě můžete sdílet. Co je zvláště zajímavé, je skutečnost, že naše práce dnes, nebo dvě třetiny této práce, jsou zaměřené na dialog s národními soudci. My jsme tedy zahájili například ten dialog o systému dotazů a Dokonce jsme změnili některé postupy. Zaměřili jsme se například na přímá odvolání. Na všechna tahle témata neexistoval dialog mezi soudci, ale mezi tím se z toho stala zavedená praxe. Ono nás to dokonce donutilo, tedy ten rostoucí zájem o dialog, modifikovat naše postupy. Což má dopad na veškeré naše postupy a je to důkaz o tom, že dialog mezi soudy a soudci se rozbíhá, běží to dobře. a my z toho máme velkou radost. A vidíme, že je to dobře přijímáno i ze strany národních soudců. Situace je však stále možné zlepšovat a právě vaše aktivity k tomu zásadně přispějí. Národní soudci mají dnes na výběr v rámci předběžného řízení vyhodnocují opravdu důkladně, zdali je třeba případ předat Evropskému soudnímu dvoru, nebo zdali je možné řešení nalézt už na jejich úrovni. My jsme tomu věnovali velkou pozornost, vypracovali jsme pokyny pro naše národní soudce o tom, jakým způsobem se případ předává Evropskému soudnímu dvoru. A všechno tohle je tedy velice důležitým aspektem odborné přípravy soudců na národní úrovni. Děláme tedy něco, co souvisí s tím, o čem jste hovořili vy. Také se například prodloužila délka školení, původně bývala doudení, nyní jsou třídení, což umožňuje zahrnout větší škálu témat. Máme také konkrétně zaměřené exkurze, na právnické fakulty a další instituce po celé Evropě. E, toho všeho se účastní soudci z celé Evropy. A také jsme zahájili iniciativu, která běží 6 až 12 měsíců, je to tedy stáž. Je to iniciativa, která začala běžet před třemi nebo čtyřmi roky, nebyla sice příliš úspěšná, v prvním roce to probíhalo pouze v rámci Itálie, v druhém roce Itálie, Německo, v třetím roce Itálie, Německo, Rumunsko. Nicméně zájem není velký a já myslím, že to souvisí s tím, že tady je velmi obtížné uvolnit toho národního soudce na 6 až 12 měsíců. A samozřejmě to se musíme snažit změnit. Nejvíc přihlášek máme z Itálie. A soudci, kteří se účastnili této stáže v Lucembursku, difficulté avec leur président du tribunal qui leur laisse à côté le travail zjistili, jak obtížné je tedy opustit rozdělenou práci a pak se k ní zase vrátit. A pak je tu obecný důvod a já tím skončím, protože už eh, nám nezbývá čas. Velmi rád jsem si vyslechl vaše příspěvky, protože odborné vzdělávání soudců je velmi důležité. A my jsme tady vlastně překročili tu první překážku, a protože čím více soudců bude vzděláno v komunitárním právu, tím méně práce bude mít Evropský soudní dvůr. Vzhledem k tomu, že většina případů aplikace evropské legislativy se děje na národní úrovni, národními soudci a pouze v případě pochyb či dotázání se pak případ předává Evropskému soudnímu dvoru. My se tedy snažíme respektovat úlohu Evropského soudního dvora respektujeme rozhodnutí a právomoce národních soudců. Čím lépe tyto soudci budou připraveni, tím víc toho dokáží a tím užitečnějšími se mohou stát. A přispějí ke zbližování, nebo tedy k přibližování evropské legislativy evropskému občanovi. občané skutečně pocítí tyto důsledky v praxi, zjistí, že se dokáží ubránit i na národní úrovni, nemusí se obracet na Lucemburský soud. A nám je potěšením vidět, že členské státy jsou opravdu ochotny s nasazením řešit ten, tyto problémy a já doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i nadále. Děkuji, pane předsedo, ještě jednou za zorganizování tohoto semináře. We are, going to, to the second meeting. Nyní přejdeme k druhé části e, našeho zasedání a to je zlepšování vzájemné důvěry. Nyní jsme se seznámili s různými zkušenostmi v jednotlivých členských státech a institucích a nyní přejdeme k stěžejní části justiční spolupráce v Evropě. Prvním řečníkem je pan John Phillips, který je z Justiční akademie. It's an honor to have... Dobrý, dobré ráno, já mi ctí pohovořit o tom, jak vzděláváme soudce v vynakládání jejich schopností v Británii. Tedy to soudcovské řemeslo není zrovna dobrý termín, protože pokud se to vysloví opačně, tak to v angličtině znamená, že můžete být taky mazaný soudce, ale o to nám nejde. Já jsem v roce 2007 se stal um, ředitelem výuky na naší soudní akademii a vy už jste tedy slyšeli vystoupení mého kolegy, pana Jeremy Kupra. Nastolení skutečně evropské soudní kultury. Je to velice důležité téma a já už jsem Tahle slova mnohokrát slyšel, mnohokrát jsem je používal, zní to skvěle, ale problém je, že nikdo vlastně neví, co to přesně znamená. Neznamená to, že všichni evropští soudci budou věci řešit stejně, protože máme rozdílné právní systémy. Myslím, že to znamená dvě věci. Za prvé, měli bychom si víc věřit jako lidé a jako soudci a měli bychom přijít se společným a přístupem k výkonu funkce soudce do té míry, do jaké je to možné. Samozřejmě zvykové právo, to je jedna věc. Ale pak jsou tu i právní systémy jiných zemí, rozvíjení jazykových dovedností soudců, výměné programy, stáže a tak dále. To k tomu také může přispět. Ale tedy to, co opravdu sjednocuje evropské soudce, jsou ty povědnosti, ty podobnosti, v tom, co potřebují pro výkon své práce, ať už působí v Bruselu nebo v Bukurešti. A takovéhle eh, společné rozvíjení soudcovských schopností za prvé přispěje k zlepšení individuálních schopností soudce a za druhé zajistí konzistentní aplikaci eh, soudcovských standardů po celé Evropě a za třetí přispěje k zvýšení a rozšíření důvěry mezi evropskými soudci obecně. Co to je tedy to soudcovské řemeslo? Já bych řekl, že tady se opírá o pět základních schopností. Autorita a komunikace. Za druhé, rozhodnost. Za třetí, vysoká úroveň etiky a chování, za čtvrté účinné řešení případů a za páté schopnost vést a řídit. A myslím si, že těchto pět základních dovedností je univerzálních, jinými slovy přeshraničních. Jak vyškolit soudce v těchto dovednostech? Vy můžete namítnout, že to zní příliš vágně a já vám pouze mohu odpovědět z anglické a velšské zkušenosti, ale ještě než eh, tedy vám odpovím, řeknu, že toto školení je mezi soudci velmi populární, a to už víme, protože jsme uspořádali opravdu hloubkovou analýzu. A zjistili jsme, že naše soudci by raději byli školeni právě v těchto schopnostech a nikoli ve skutkové podstatě. Soudci říkají nám, tak ani tak nevadí příklady založené na skutkové podstatě, ale důraz by měl být na to, jak je zpracujete. Ano, a jde opravdu o to, jak se soudci postaví k dané situaci, k lidem, se kterými mají co dočnění. Naše akademie reagovala na eh, tato zjištění a nyní se věnujeme daleko méně vyškolení ve skutkové podstatě a více v rozvíjení, na rozvíjení schopností. A navíc tedy v té skutkové podstatě nyní školíme eh, především formou elektronických seminářů už nezveme pouze přednášející, jak dlouho totiž můžete pasivně sedět a poslouchat. Já myslím, že půl hodina je maximum. Poté už se nedokážete soustředit nebo usnete, zvláště po obědě. A dnes dopoledne jste právě slyšeli tedy celou řadu projevů. Kolik z toho si asi budete pamatovat zítra, příští týden? Já si myslím, že moc toho nezbyde. Pokud je o školení eh, v soudcovském řemesle nebo schopnostech, já myslím, že nej, nejúčinnější způsob je aktivní zapojení soudců způsobem, který jim dá možnost opravdu zkoušet a tyto dovednosti v praxi. V Anglii probíhá toto školení v malých skupinách soudců po šesti. Každou skupinu vede zkušený soudce, pokud jde o velikost skupiny. Eh, vystupovat před kolegy je velice eh, úzkost zbuzující. A proto jsme se soustředili na malé skupiny soudců, abychom je tolik nezneustěvali. A pokud jde o soudce, který vede celou skupinu, měl by to být někdo s rozsáhlými zkušenostmi, protože ti mají tedy přispět vlastně k zlepšení těch schopností, protože někdo, kdo je pouhý akademik v praxi, ne, jak se takto nevystupuje a nemá tady co sdělit. V rámci seminářů si soudci také procvičují na příkladech užití těchto schopností. Většinou jde tedy o případy typu nadnárodního či celoevropského. Eh, nejprve vždy probíhá tedy vyhodnocení důvěryhodnosti a spolehlivosti, což je jeden z nejdůležitějších dovedností každého soudce a týká se to vlastně všech případů. Velmi často totiž osud případu závisí na faktech, nikoli na typu případu. Soudci se nás například ptají, co si počnout eh, s protichudnými svědectvími v případě tvrzení o sexuálním obtěžování. My máme tedy vlastně protichudné argumenty, je to situace, která se může opakovat po celé Evropě, ta legislativa je jasná, ale my chceme, aby naši soudci řešili situaci a posléze tedy vyplní dotazník, ve kterém vysvětlí, na jakém základě rozhodli a pak tedy těm faktorům přidělí určitou hodnotu. Neexistují špatné nebo správné odpovědi. Za druhé, vynesení rozsudku. Po krátké přípravě každý soudce tedy vynese krátký, krátké shrnutí případu a rozsudek, což je pět minut ústně. V Anglii a ve Velsku je to obvyklý postup ale někdy tedy se spíše drží soudci myšlenky písemného judikátu. A zase tady jde o malou skupinu Eh, každý ten soudce je natáčen a to video se tady potom opakuje, tak aby se všichni mohli vyslechnout zpětnou vazbu kolegů a vedoucího týmu a pak tedy se debatuje o zjištěních a poučeních. Eh, každému soudci pak zbyde jediná kopie jeho výkonu, kterou můžou pouštět rodině nebo hodit do odpadků. řešení vysoce konfliktních a neočekávaných situací během jednání soudu. Tady po každém soudci chceme, aby vedl slyšení, že ve slyšení několik minut, tedy předtím je krátce informujeme o případu, ale oni nevědí, co se může stát. A my tedy najímáme profesionální advokáty a herce a soud, po soudci se chce, aby se tedy naživo vyrovnal s velmi obtížnou situací. Já uvedu příklad obtížný obviněný, který se chce sám zastupovat. Případně trestní případ, kdy obhájce je nekompetentní tlumočník, který netlumočí dobře a objektivně a zdá se být nespolehlivý. Dětský svědek, který je vystaven příliš agresivnímu dotazování ze strany obhájce někdo, kdo vůbec nerozumí eh, jazyku a formě jednání a soudce mu to musí krátce a výstěžně vysvětlit. Tohle všechno jsou ty úkoly, eh, soudce je natáčen, pak se to se prohlédne s kolegy a obdrží okamžitou zpětnou vazbu o svém výkonu. Máme šest různých scénářů a tedy cokoliv se může stát. Další téma, jak zacházet se zranitelnými nebo citlivými a dětskými svědky. Tady máme zase tři různé scénáře. Vždy vystupují profesionální herci a soudci se musí vyrovnat se situací. Další téma, etika soudce a jeho chování. Tady tedy dáme příklad sedmi různých situací, kterým může dojít u soudu i mimo. A zase tedy eh, používáme profesionální herce. Soudci se dívají na záznam těchto aktivit a vyjadřují se k tomu, jak by situaci eh, řešili. My se ptáme, za jakých okolností se například soudce může zříci případu, protože by mohl být podjatý. Za druhé, soud, po soudci chce jeho žena, aby rozhodl eh, na podporu, dejme tomu, místní hospod, eh, nemocnice, protože je to její politická kampaň. Pak jsou tu další příklady, například obtíže, se kterými se soudci potýkají, řešili případy eh, kolem sociálních médií, jako je Facebook. A samozřejmě otázka je, jestli je tohle zajímavé i pro vás. My se vždycky ptáme soudců, do jaké míry je to pro ně relevantní, do jaké míry to vlastně souvisí s tou evropskou a nadnárodní problematikou. A závěrem mi dovolte říci, že tedy v tuto chvíli běží pilotní projekt a že možná získáme lepší přehled o situaci, až bude vypracována závěrečná zpráva. A já myslím, že abychom otestovali závěry zprávy, mohli bychom eh, zorganizovat semináře za účasti soudců z různých zemí. A pokud by se toto osvědčilo, pak by tedy ty výukové programy byly uvolněny k užití po celé Evropě. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jste nestratili koncentraci, i když jsem hovořil 10 a čtvrt minuty. You've been very fast, you know. <laughs> Vy jste skutečně hovořil velice rychle, snažil jste se tím šetřit čas. A nyní přejdeme k etice a nezávislosti a tady budeme mít dvě řečníky. A nejdříve bych chtěl dát slovo paní Madonně, Madonna, která je zástupcem Benátské komise a je z italského ústavního soudu. Promiňte to, pan Madoma. Děkuji vám. Já jsem si připravil příspěvek v angličtině, ale využiji také této příležitosti a budu hovořit italsky. E, e je velmi důležité, abychom eh, v případě těchto témat, která zde projednáváme, já jsem byl požádán, abych eh, pohovořil o evropských normách týkající se interní a externí nezávislosti soudnictví. A já si myslím, že budeme všichni souhlasit s tím, že nezávislost není osobní privilegium soudců, ale soudce musí nejdříve mít právo na to, aby rozhodl nezávisle. A je třeba také zachovat eh, práva svobody. A to, o tom už hovoří článek eh, v Evropské úmluvě. To znamená, soudcovská nezávislost je zásadním předpokladem a podmínkou pro správné rozhodnutí. Než, tě, než dostane slovo paní Lakost, chci se zmínit o tom, že je to také předpoklad pro důvěryhodnost justičního systému a odpovědnost jednotlivých soudců. Z toho důvodu ta základní práva nezávislosti je třeba v soudnictví zakotvit a nebo je mít minimálně v národní legislativě. Evropské normy se používají především ve státech, které mají common law, tam je to tradičně, tam je to tradice. U common law tam jsou instituce, které jsou tak zorganizované a uspořádané a je to zcela jinak než v oblasti nebo u států, které mají kodifikované právo. Pokud budeme hovořit o externí nezávislosti, to znamená ve vztahu k politické moci a dalším mocem států, tak státy, které mají právo kodifikované a také státy s novými demokraciemi po pádu Sovětského svazu země bývalé Jugoslávie. Tam základem pro externí nebo vnější nezávislost je systém, kdy soudci jsou vlastně podřízeni vyšší soudní radě. Ta vyšší soudní rada se musí skládat z mnoha různých a ze dvou třetin soudců. Ti jsou voleni navzájem soudci ze všech eh, zemských orgánů soudnictví. A eh, ty orgány musí zvolit parlament a musí mít eh, také příslušnou soudní přípravu z oblasti univerzity, musí pocházet nebo z advokátních kanceláří nebo s organizací občanského práva, občanské společnosti. Ta rada, a to je samozřejmě jasné, musí být kompetentní, a my jsme tady všichni právníci, pro rozhodnutí, které se týkají statusu soudce. Je to otázka také disciplinárních řízení, to všechno tam spadá. Aby nevznikaly případné tendence tím či ním směrem, musí eh, ředitel této rady být zvolen dvoutřetinovou většinou. Ne všichni soudci s tím souhlasí, ale myslím si, že tento systém zaručuje transparentnost řízení a je to také otázka vazby na politickou moc, která se vyjadřuje vlastně pluralisticky právě v osobách zástupců lidu. Předseda kasačního soudu musí ex officio, i kdybychom řekli, že ex officio by mě, musel být potom ředitelem této rady, tak by to šlo směrem, který nechceme. Pokud je o vnitřní e, autonomii, to je autonomie soudce, který musí být nezávislý i v rámci svého soudcovského úřadu, pokud je o organizaci, ke které patří. Ústavní základ e, této nezávislosti je zakotven v zásadě zákonného soudce, je to článek 6 Evropské úmluvy a dále v mnoha různých evropských ústavách to tak je. Většinou je to vyjádřeno negativně, to znamená, nikdo nemůže Nikdo nemůže odmítnout soudce, který byl jmenován ze zákona. soudci musí dostat eh, určité podklady na bázi objektivních kritérií popsaných nikoliv na základě subjektivní úvahy předsedy soudního dvora, jak tomu bohužel často stále ještě je. nezávislý a nestraný soudce znamená také to, že rozhodnutí tohoto soudce, že ve svých rozhodnutích tento soudce nepodléhá žádným pokynům a příkazům ze strany předsedy soudu. To znamená hierarchie v soudnictví, nemůže vlastně eh, ladit s nezávislým soudcem. Předsedové soudů jsou takovým eh, kanálem pro politický tlak, ale další ústavně právní princip závisí s interní nezávislostí, jde o to, že soudce podléhá pouze zákonu a jde o to, aby se vyloučily další vnější vlivy. Jde o to, že soudce může rozhodovat na základě kritérií, která použi, které použije. Je to také otázka norem pro analýzu nezávislosti na různých úrovních. A to je také k tomu je také doporučení, které se, jsme předložili Evropskému parlamentu. Jde o to, zásady je třeba zakotvit na ústavní úrovni a sem patří také eh, pohyblivost eh, příslušnosti soudu. Vysoká soudní rada se neúčastní rozhodnutí, nepodílí se na rozhodnutích, jako je přesazení, pře- přeložení soudců, disciplinární řízení. A soudci mají pouze různé funkce, mají z titulu svého úřadu imunitu, ovšem pouze v těch případech, které probíhají v dobré víře, pokud je soudce zodpovědný, tak jak každý jiný občan. Moc času mi nezbývá, možná, že to zvládnu, ale chtěl bych říci, že úvahy, které jsem tu krátce přednesl, najdete v mé písemné příspěvku. Děkuji. Grazie, grazie Guido. Děkuji, děkuji Guido. A teď dostane slovo Gzius Lacoste. Bývalý člen nejvyšší eh, soudcovské rady ve Francie a člen pracovní skupiny Evropské sítě soudní, soudcovských rad. Prosím. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit o nezávislé justici, i když předřečník o tom již do detailu hovořit. Nechci to opakovat, chci se zmínit možná o jednom aspektu, který se zdá za samozřejmost v naší společnosti. Musíme konstatovat, že justi, just, instituce také musí požívat především důvěru společnosti a občanů, neboť naše společnost dnes očekává od fungování institucí, že budou fungovat transparentně a také eh, čestně a otevřeně, neboť eh, sledujeme, že justice často bývá zatížena různými předsudky ale justice pracuje velice dobře, ale často je Eh, kritizována občany, protože občané se domnívají, že nepracuje úplně efektivně. A v současné době existuje hnutí boje proti beztrestnosti. Toto se týká i justice. A potom je tady pozornost ze strany médií, která situaci ještě stěžuje, protože často pod potom se soustředí pozornost pouze na některé markantní případy. A potom soudci také musí mít pocit zodpovědnosti za důvěryhodnost celého systému. Jestliže někdo udělá zde chyby, pak to padá také na ostatní a vrhá to špatné světlo na ostatní. V této souvislosti je třeba říci, že profesionální etika soudců musí být transparentní a také soudci musí jednat tak, aby jednali legitimně, neboť všichni občané mají právo na nezávislého soudce. E, nejdříve budu hovořit o nezávislosti. U nás je tomu tak, že především v trestním právu některé trestní právní případy jsou, tak říkajíc, ve světle ramp. A proto často média kritizují justici a také kritizují veškeré konání justice, pak to vypadá tak, že soudci nemusí se zodpovídat ze svých postupů, ze svých kroků a že se také očekává, že budou mm, se chovat nestraně a transparentně. Soudci ne, se nesmí odvolávat pouze na nestranost, musí také nést svou vlastní zodpovědnost. A jaká řešení zde existují, aby se posílila důvěra ze strany veřejnosti v justici. A u odpovědnosti tady máme tři druhy zodpovědnosti. Za prvé je to trestně právní odpovědnost, tak aby zde nepadala kritika ze strany občanů, protože občanskoprávní zodpovědnost je složitější. To také závisí na pozici soudce, protože ve Francii je soudce veřejným aktérem a stát potom eh, také se vyjadřuje, jestliže některá veřejnoprávní služba nekoná dobře a správně. A tady také byla vydána zajímavá zpráva. A skutečnost, že může existovat institucionální odškodnění, to je určitá záruka. A co to vlastně znamená? Že stát může zakročit proti soudcům, které nejednají správně. V jiných státech také existují podobné záruky a pojistky. A potom disciplinární odpovědnost. Jestliže soudce nejednal správně, potom musí být na něj uvaleny sankce. A e, ve Francii e, právě tyto sankce vydává nejvyšší soudcovská rada. Také jsou přesně stanoveny sankce. 80% těchto sankcí se týkají příliš dlouhých prodlev, potom také e, stranění jednotlivým stranám, ale potom se to týká také soukromého jednání, které poškozují pověst justice. A také jsou tady důležité velice dva body. Za prvé, kdo může uvalovat disciplinární sankce. To může být u rozdělení moci, u dělby moci pouze ministr. Ve Francii to můžou být ministři, ale také vedoucí přednos, předsedové soudců, ale soudci samotní. E, soudnictví předpokládá, že se vychází nejdříve z rozhodnutí soudců a není etika soudců. Tady se jedná o chování soudců při výkonu své funkce. Již 20 let eh, existují zde jisté obavy. Existuje zde také stanovisko poradního soudcovského výboru a potom také deklarace z Londýna k tomuto tématu. A potom Francie tuto debatu ještě zkomplikovala, protože tady existovaly obavy týkající se nedotknutelnosti, nezávislosti a v této souvislosti byla předložena různá prohlášení. A proč můžeme chápat etiku jako nedotknutelnost nezávislosti. Tady jsou určité čtyři další boži, body. Za prvé, jsou to principy, etické principy, které formulují sami soudci, anebo je to úřad za účasti soudců. Také soudci musí společně formulovat své principy, tím budou důvěryhodnější. Potom jsou to tak, je to také chování, které musí být také praktický základ. Ontologie musí být dobrovolná. Každý stát má mít možnost se k tomu sám vyjádřit. A obsah musí být založen na obecných hodnotách. Nezávislost, e, nestranost, příslušná pečlivost a transparentnost a tyto principy musí být také zveřejňovány a to pro soudce, jak i pro veřejnost, tak aby veřejnost znala tyto etické kodexy. Toto je také důležité, tak aby výkon uh, profese eh, na to mohl být založen. Já se domnívám, že důvěru v justici můžeme posílit prostřednictvím integrálního bezúhodného soudce, který zodpovídá za své činy a za svá rozhodnutí. Ale také je třeba provést určité institucionální reformy. Řízení musí být spravedlivé a také justice musí mít příslušné prostředky, aby mohla dobře fungovat. Um, now we have Mrs. Pan Stefan Remberger, vedoucí divize Evropské komise, která se zabývá nezávislostí a efektivností soudnictví eh, na půdě Rady Evropy, nikoli komise. Děkuji. My tedy nejsme Radou Evropy, my, my nejsme Evropskou radou, my jsme Radou Evropy, která eh, byla tedy přizvána a my máme 40 sedm členů a je mi potěšením, že tedy můžeme oslovit Evropskou radu, která jich eh, zahrnuje 27. Komise pro efektivitu spravedlnosti byla zavedena zhruba před deseti lety a Rada Evropy uvažuje tím stylem, že je třeba propagovat spravedlnost jako jednu ze služeb veřejnosti. Je to tedy jedna ze služeb veřejnosti, ovšem specifická, protože soudci musí být nezávislí. Ovšem konec konců spravedlnost je tedy veřejnou službou, platí za ní daňový poplatník a musí přinášet veřejnosti skutečné výsledky a přínosy. A právě princip nezávislosti eh, soudce je něčím, co se snažíme propagovat. Tady tedy hovoříte o vzájemné důvěře mezi státem, soudnictvím a občany. Ta však může nastat pouze tehdy, jestliže tedy stejně chápete to, jak fungují různé systémy soudnictví. A mohli bychom zajít ještě dál Pokud si přejeme řešit případy chybného fungování našich systémů spravedlnosti, pokud chceme provést ty žádoucí změny, tak musíme nejprve situaci správně eh, diagnostikovat. Sapež s tu diagnostikou ráda pomohla. Provedli jsme tedy analýzu čtyř situace v soudnictví 47 států, které jsou členy Rady Evropy a 28, kteří jsou členy Evropské rady. A tedy my přeskoumáváme skutečnost v rozsahu dvouletého období. Výsledkem je potom vždy zpráva. Já jsem si jist, že obsah té zprávy znáte. Do zprávy sbíráme data kvalitativní i kvantitativní o tom, jak fungují systémy soudnictví a rozdáváme dotazník, který je takovým základem pro vyhodnocení jednotlivých soudních systémů. Zabýváme se problematikou zdrojů, které byly dány k dispozici. Jsou to tedy finanční zdroje, lidské zdroje, Eh, infrastruktura, personál soudní, i jiný, znalosti a tak dále. Také se zabýváme tím, jak je strukturována právní profese, jak tedy mezi sebou jednotliví eh, aktéři eh, spolupracují a řešíme problematiku aktivního řešení případů u soudu. to, zdali tedy soudy opravdu eh, zvládají případy a zdali tedy se hromadí nevyřešené případy nebo naopak se je daří odstraňovat. Také se zabýváme problematikou eh, prosazování judikátů praxi alternativních způsobů řešení sporů. Používáme určitý dotazník a v důsledku toho máme uloženy více než 3 miliony položek. Tato databáze je pravidelně aktualizována, data zpracovávají statistici a odborníci na právo. z různých systémů. Prostě jde nám o co nejkomplexnější zachycení situace v Evropě. To je tedy vědecky podložená důvěryhodná práce a proto je e, naprosto zásadní, jaký potom odprezentujeme. Chceme zajistit, že data, která jsou produkovány jsou v nejvyšší kvalitě a opírají se o vědecké poznatky. Nechceme někoho známkovat ani na někoho výhružně ukazovat prstem. Všichni kolegové vědí, že tedy historicky, eh, že tedy ta rozmanitost systému soudnictví v členských státech je podmíněna historicky, hospodářsky a tak dále a že prostě není jednoduché je srovnávat, případně nějak známkovat nebo hodnotit. To ovšem neznamená, že bychom neměli vůbec srovnávat ty různé systémy soudnictví. Jedním z cílů SEPEŠ je srovnávat způsob, jakým tyto systémy soudnictví fungují, srovnávat tedy minimálně ty země, kde ty systémy se navzájem podobají, Hledáme například podobnosti, mezery, problémy a potíže. Tam, kde tedy jde o problémy podobné povahy, je možné hledat společné řešení. Také se zabýváme příklady toho, co funguje dobře v jedné skupině členských států. Snažíme se z toho odvodit příklad, který by pak bylo možné použít v zemích, kde to ještě tak dobře nefunguje. Pak tu máme také národní cíle. V oblasti rozpočtu se snažíme vybavit naše ministerstvo spravedlností dostatečnou argumentací, která nám pak zajistí vyčlenění dostatečných rozpočtových prostředků. Ministerstva mohou říct, pokud chceme dosáhnout stejných výsledků jako naši sousedé, potřebujeme XYZ, pokud jde o zdroje. Já si myslím, že tato práce je stále častěji, tento typ práce je stále častěji používán v různých členských státech a také v celé Evropské unii. Nemám čas bíhat do detailů naší zprávy, ale máte k ní přístup. Ještě jedna věc, kterou děláme, je snaha identifikovat trendy v Evropě. Pokud jde o systémy soudnictví, zajímáme se o rozpočty, výdaje, o to, jak jsou řízeny v časech krize. Snažíme se zjistit, jak veřejná politika může nebo nemusí zajistit soustředění se na problematiku soudnictví a spravedlnosti a také se snažíme identifikovat ty klíčové trendy, pokud jde o alternativní mechanismy řešení problémů, abychom ulehčili zátěž našemu systému soudnictví. Také se zabýváme například tím, jak se přistupuje k obětem eh, u trestně právních případů, jak my, Evropané, můžeme spolupracovat a do jaké míry můžeme zlepšit poskytování tohoto typu veřejné služby, tak, aby byla efektivnější, ale nemůžeme se soustředit pouze na účinnost a efektivitu protože to bychom eh, se omezili pouze na kvantitativní data. Systém soudnictví však jaksi není to tež, co výroba výrobků. Je to mimořádně eh, komplikované prostředí a účinnost s kvalitou spolu úzce souvisí. A na základě tedy těchto principů, které jsem tu představil, nadále pracujeme na, téme, na této tématice. V posledních deseti letech už jsme nashromáždili určité poznatky a doufáme, že tyto budou dány k dispozici i v rámci Evropské unie. A doufám, že v blízké budoucnosti budeme schopni finalizovat dohody, které jsou potřebné k tomu, abychom naplnili tyto cíle a já doufám, že Emanuel na to hned naváže. A monsieur Emmanuel Krabit, qui Děkuji. A teď kolega z Evropské komise. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji. Pane předsedo, děkuji za to, že jste vytvořili tu vazbu mezi důvěrou a prací, která byla učiněna ze strany SETIŠ a Evropské komise týkající se lepších informací o fungování soudních systémů v členských státech. Je to otázka, která zaznívala velmi často i u Evropského soudního dvora. Šlo o to, abychom se vypořádali s národními stereotypy a kliše v národních systémech. Každý měl svůj názor na to, zda je možné důvěřovat tomu či onomu systému. My jsme zveřejnili minulý týden Eurobarometr k tomuto tématu. Je to samozřejmě Eurobarometr, čili Eurobarometr jsou to názory, ale zajímavé to je, Zjistili jsme, že 53 dotazovaných uvedlo, že spíš věří vlastnímu národnímu soudnímu systému. Je zajímavé se na to podívat. Když se na to podíváme, tak největší důvěra, téměř 85 v některých státech, a v jiných státech zase ale jenom 24 A když se těch dotazovaných zeptáme, myslíte si, že váš systém je lepší či horší než systém v jiných členských státech, tak ty odpovědi jsou také zajímavé. 28% si myslí, že ten jejich systém je víceméně stejný či víceméně špatný. Čili stejná důvěra, 25% si myslí, že jejich je lepší než ten druhý a zbytek si myslí, že ten jejich je spíše horší. To jsou ale jenom názory. Je to otázka důvěry. V systém soudnictví a pro nás je tedy velkou výzvou, abychom si položili otázku, jak prakticky zobjektivizovat to, co se ví o národních systémech, tak abychom se mohli ptát na fakta týkající se fungování systémů v jednotlivých státech. Pak je to ještě porovnání eh, generálního ředitelství pro spravedlnost, pro justici. Tam jsou zajímavé informace, tam se zjišťují data, která hovoří o třech aspektech, jednak efektivnost soudního systému, kvalita soudního systému a nezávislost soudního systému. My jsme postupovali se scoreboardem eh, tak, abychom členským státům pomohli při zlepšení účinnosti soudních systémů tak, aby fungovaly efektivně. Je to velmi důležitý informační nástroj pro evropský semestr. Víte, že tam se jedná o politickou a ekonomickou koordinaci a členské státy by měly být motivovány k tomu, aby udělali reformy strukturální, tak abych se potom vrátili zase k správnému fungování tak aby došlo opět k hospodářskému rozmachu v evropském semestru. A sem patří také kvalita, nezávislost a efektivnost soudního systému. Abychom obohatili evropský semestr, potřebujeme nástroj, který nám nabídne srovnatelná data Evropský semestr tam komise navrhla, aby každý rok šla určitá doporučení konkrétním členským státům, tak aby si některé věci zlepšily. V roce 2012 bylo šest členských států, které dostali doporučení pod na návrh komise od Rady. Všechna doporučení se týkala nutného zlepšení soudního systému a rok na to to bylo deset států, které dostali toto doporučení. V rámci evropského semestru samozřejmě je nutné uvědomit si, že potřebujeme účinný soudní aparát a Justice Scoreboard je užitečný nástroj pro všechny politiky Unie, ať už jde o životní prostředí, vnitřní trh a další. Je třeba vědět, jak justiční systémy fungují v jednotlivých státech právě při prosazování unijního práva. Pokud je o Justice Scoreboard, tady musíme vědět, že to není právní nástroj, je to čistě informační nástroj. Jsou tam určité grafiky se srovnatelnými údaji. ty grafy, které se ve Justice Scoreboard objeví a příslušná konkrétní doporučení, která vyjdou každý příslušný, příslušném evropském semestru, ukazují ten trend. Ale Justice Scoreboard obsahuje pouze základní údaje, pak následuje dialog s příslušným členským státem. Jde o to, navštívit ten stát, abychom zjistili, o co jde. A jak už řekl kolega, je nutné, abychom s čísly postupovali obezřetně. Jsou to pouze statistické údaje a potřebujeme vědět, na čem jsou založené. Druhá věc. Není to žádná soutěž krásy, nesoutěžíme o mis Evropy v oblasti justičních systémů. A jak už řekl Stefan, když hovořil o té zprávě, je také možné, aby formou těch grafů se zjistilo, jaké jsou niance. Některé členské státy v konkrétních oblastech, například rychlost řízení, tam jsou velmi dobré, ale zase zaostávají v jiných oblastech třeba. Ve scoreboardu si najdete všechny informace a těžko eh, se rozhodujeme, kdo je lepší, kdo je horší, ale o to také nejde. Jde o to, abychom se podívali na ty aspekty jednotlivě a vyvodili z nich správné závěry. Pokud je o skobot, je to otázka toho, jak dlouho trvá řízení, trvají řízení. Dál tam máme jako index kvalitu soudního systému, to se definuje těžko, pochopitelně. A tam jsme zhrnuli faktory, které k tomu přispívají, například vzdělávání a školení, což je velmi důležité a přispívá to k tomu. A další bod je nezávislost. Tam máme zase jiný index, který se opírá o vnímání. V budoucnosti bychom rádi vytvořili databázi, a bylo by příjemné, kdybychom tam měli různé údaje, ještě z dalších. D'autres informations comparables sur la formation. Pro data, která jsou srovnatelná v oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání. Ano, pokud máme v parlamentu čas, eh, tak a dosáhneme příslušného času, tak tlumočení končí, takže máme pár minutek. Tempus regit. Já využiju to toleranční pásmo k krátkému zhrnutí a uvedu to, co považuji za důležité, to, co dnes vyplynulo z našeho semináře. Děkuji za hodnocení. Děkuji za to, že jste vůbec přijeli a přišli. Šlo totiž o to, abychom si věci porovnali, aby se sešly různé in, instituce, které jsou zainteresované v oblasti školení, protože ty mají vynikající zkušenosti a poznatky z této oblasti a je dobré se sejít, protože Evropa to potřebuje horizontálně. Je to otázka eh, rozděleného horizontu, zatím na evropské úrovni, ale pracujeme na tom, abychom ho zcelili. Děkuji také různým institucím a děkuji soudním dvorům, které nám značnou měrou pomáhají tím, že směřují k jednotnému s unijnímu právu. Už tady ten výraz padl, který se v minulosti s oblibou používal v právní minulosti. Ještě jednou bych chtěl upozornit, že Justice Scoreboard přispívá k větší transparentnosti a pak máme ještě studii Policy Department. Tu zadal Evropský parlament. Jde o to, při vytváření konvergentního právního rámce musí být cílem aplikace. A tam existuje obrovská nerovnováha mezi tím, co se vytvoří a tím, co probíhá na úrovni evropského práva a na úrovni národních práv. Ta propast je obrovská a přitom občané by tady z toho měli profitovat a my zatím nevíme, jak velká ta možnost toho zisku je, ale jde nám o to, že jsme stále ještě pod 5%, přitom se snažíme velmi intenzivně, parlamenty spolupracují, ale ku prospěchu koho to bude? To bude pouze velmi malá část, kromě určitých aspektů které budou mít dopad na současnou legislativu. Máme tu tedy problém těch, kteří se podílí na unijním právu a to je to, o co jde. Není možné to naordinovat z hora represivními opatřeními. Myslím si, že advokáti tady budou muset hrát právníci daleko větší roli, protože jsou to oni, kdo jsou v kontaktu s občanem a oni mohou zajistit, aby ty výhody, které jim unijní právo nabídne, také mohli využít. Je to otázka základních práv, ale může to být také otázka obohacení práva A tady je spousta důležitých věcí. Měli bychom pokračovat v tom profesionálním růstu, v tom profesionálním rozvoji. To je, myslím, lepší říkat než školení a další vzdělávání, protože to jsou osoby, které už mají plné vzdělání. Čili jde o další profesionální rozvoj těchto osob, který jim umožní aby se vypořádali s jinými osobami, sešli se s jinými osobami, aby vůbec občané měli představu o tom, co je unijní právo. Je to zejména určeno pro euroskeptiky. Aplikace musí být dnes povinná. tato naše dnešní konference vytvořila základ. Budeme muset pokračovat i v budoucnosti v koordinaci. Nemůžeme teď jednoduše říci, dobře, máme tu určitou strukturu, ale musíme zjišťovat, jaké jsou další struktury, jaké výhody bychom se od nich mohli naučit. Jde o to, co to znamená vlastně best practice. Je třeba si uvědomit, že je to stále zlepšování administrativní praxe v justici. Je třeba vědět, jaký postup je nejlepší a proč ten použít, samozřejmě na základě toho, čemu říkáme training needs, čili potřeb školení. V čem je třeba školit? A budu trvat na linii, která je v tomto parlamentu tradicí, pokud jde o školení ve věcech právních, profesionální další rozvoj. Dialog eh, s pomocí současných sítí a prostředků můžeme exponenciálně zlepšit. Eh, osobní kontakt je někdy obtížný, ano, eh, dostat soudce od jeho stolu, ale skutečně je jich jenom pár, kteří se setkávají v tomto tradičním duchu, ale je možné využít nové technologie, přístupu k údajům, vyměňovat si názory. A nebudu říkat, že bychom se museli dostat eh, k případovému právu, ale myslím si, že aktualizace při školení je důležitá. Jde o to, aby si lidé vyměňovali názory, aby si v případech, aby se informovali o případech, které jsou přeshraniční protože tím se rozvine i, tím si rozšíří i svůj obzor, i když jenom teoreticky. A pokud jde o právnickou diskuzi, tak je to v podstatě dogmatická znalost. Pokud chce, chci rozvíjet, musím se zapojit. To je třeba také zlepšit při školeních. My máme Learning Center Educations, abych použil další anglický výraz. Je důležité, aby probíhala výměna během těch školení. Všechno, co zažijeme během své profese, předat dál. zejména něm, holandský příklad eh, na mě udělal velký dojem, ale ukazuje se, že jsou různé činorodé aktivity. A to je důležité. Pokud je o budování důvěry a vzájemné znalosti systémů a možných výsledků, pozitivních výsledků, to je to, co můžeme očekávat v očekávání rozhodnutí. Dobře, to rozhodnutí bude velmi kvalitní, to očekáváme a to je to důležité. Ne, že automaticky se rozhodne, protože existují příslušné normy, které se musí dodržet. Se především je třeba akceptovat a uznat také rozhodnutí jiných. Vypadá to, že asi někdo vytrhne kabely, ale to tak bývá, když se mluví dlouze. A já mluvím rád. To je ta cesta, kterou musíme jít. Musíme pružněji využívat formy, které jsou a koordinovat tyto aktivity. Dostávám se k závěru tím, že řeknu, že požádáme komisi jako exekutivní orgán, my jako parlament můžeme podávat návrhy, ale operativa na nás není. Chceme požádat komisi, a to říkám i vám, pane kolego, aby využila všechny možnosti ke koordinaci, porovnání, tak, aby vyšší soudní úředníci byli propojeni co možná nejlépe i díky stávajícím technologiím. To je signál, který jsme, bychom si měli odnést.